Dámy a pánové. Prosím o vaši pozornost. Máme, eh, musíme dnes vyřešit důležitou otázku, a sice otázku rozpočtu. Paní Jill je naší zpravodajkou a já bych ji požádal, aby nám udělala úvod k tomuto hlasování. Nina, máš slovo. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, budeme hlasovat o rozpočtu na rok 2017 a vzhledem k tomu, že se spozdil postup, jsme neměli příliš příležitost diskutovat o návrhu rozpočtu od Rady před letní přestávkou. Já vím, že mnozí poslanci jsou velice zklamaní navrhovanými škrty, eh, které navrhuje Rada v oblasti eh, zahraničních věcí které dohromady dělají zhruba 105,2 eh, milionů v závazcích a něco kolem 70 milionů v platbách. To jsou ty škrty a s tím budeme mít značné problémy vzhledem k tomu, jak je důležitá eh, práce, kterou máme v oblasti zahraničních věcí. Podle mého názoru je důležité, aby eh, dnešní hlasování dalo jasně najevo, Eh, co eh, se děje. Naše sousedství je v rozvratu. Když se podíváme na situaci v Ukrajině, na syrskou válku, na uprchlickou krizi, to všechno jsou důvody znepokojení lidí, které zastupujeme v Evropské unii. Já jsem k tomu jako zpravodajka proto přistoupila tak, že chci zajistit, abychom se soustředili na kritické důležité oblasti, kde je nezbytné, aby Evropská unie a členské státy posílily eh, opatření. Vím, že mnozí kolegové mají také dojem, že musíme podpořit cíle udržitelného rozvoje, zejména v Africe, a zabývat se prvotními příčinami, které nutí lidi prchat ze svých domovů a migrovat, hledat lepší život. Takže e, velice stručně ohledně pozice, kterou jsem zaujala k některým těmto otázkám, zejména e, k pilotním projektům. Myslím si, že je důležité, abychom se soustředili na vztahy s klíčovými strategickými partnery. Proto společně s EPP podporuji návrh e, na to, aby financování šlo na posilování transatlantických vztahů, což je v souladu Eh, s, i s našimi zájmy, nejenom s americkými zájmy. Je také důležité, abychom posílili výměnu osvědčených postupů a eh, boj proti radikalizaci společně se strategickými partnery, zejména v regionech, kde extremismus eh, je stále ještě v plenkách, nicméně na vzestupu, jako je Jižní Asie. Proto jsem podala návrh na spolupráci s Bangladéšem a Indií. Podporuji také pilotní projekty na posílení role občanské společnosti eh, a na obranu eh, práv odborů v Kolumbii, což je klíčový partner EU v Latinské Americe. Eh, chtěla bych využít této příležitosti k tomu, abych poděkovala stínovým zpravodajům za jejich spolupráci a doufám, že hlasování bude projevem našich společných ambicí mít silnou a efektivní zahraniční politiku. Děkuji vám, pane předsedo. Thank you very much. Is there anybody else who... Děkuji. Chce ještě někdo další něco říci? Protože debata se tentokrát nekoná. Prosím. Pan Korvin. My postupujeme pomalu a situace se mění rychle, zejména v Turecku. A proto e, navrhuji, abychom odložili hlasování o týden, vzhledem k tomu, kolik peněz jde do Turecka. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve rád poděkoval nyně za vynikající spolupráci, kterou jsme měli. Spolupracovali jsme dobře a domnívám se, že jsme zaujali koherentní postoj v substančních otázkách našeho výboru, co se týče rozpočtu. Samozřejmě já jsem proti tomu návrhu, která tady teď zazněla. Já si myslím, že máme eh, Nalezli jsme hodně kompromisů v jednotlivých návrzích. Děkuji mnohokrát. Thank you very much. Děkuji vám. Pane Korbine, nemohu vám dovolit, abychom vzali v úvahu další týden, protože ve čtvrtek uplyne lhuta pro pozměňovací návrhy ve výboru pro rozpočet. A proto lituji, že nemohu přijmout váš návrh. Okay. Then we start with the vote. Takže začneme s hlasováním. Začneme s pozměňovacími návrhy rozpočtu. Právě jsem to vysvětlil. A teď návrhy k rozpočtu 2017. Je to normální, no, normální usnesení, musíme odhlasovat poté. Oh, there is no numbers v hlasovacím seznamu nejsou čísla. 7702, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 7703, pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A FED 5, 2, 9, 5. Tak to budeme teď dělat. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, 3, 2, 3 pro, proti, zamítnuto. 5, 2, 9, 1 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, 2, 0, 3, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, 0, 9 pro, proti, to zkontrolujeme. ist mit 31 zu 31 k 28 při jednom zdržení byl tento návrh přijat. Amendment. Pozměňovací návrh 311. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. Pět, tři, jedna, jedna na první a druhé stránce mého seznamu. And you should consider who is... A měli byste zvážit, kdo eh, navrhuje tento pozměňovací návrh. <laughs> so, let's try it again. Takže pojďme začít znova. Kdo je pro? Against. Proti. Zdržel se Přijato. 5, 3, 1, 3 pro, proti, zdržel se. Myslím si, že to bylo přijato, ale radši to zkontrolujeme. Abstimmung ist geschlossen. Končuji hlasování. Eh, o jednoho socialistu navíc. Pouze o jednoho? <laughs> It's okay. Takže to je v pořádku. Přijato 32 ku 26. 5, 3, 1, 2 pro. Dagegen. Proti zdržel se. Přijato. 5, 3, 2, 4 pro. Proti. Zdržel se přijato. 5, 3, 1, 0 pro, proti, zdržel se přijato, 5, 2, 6, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5, 3, 2, 8 pro, proti, zdržel se, přijato, 5, 2, 9, 0 pro, proti, zdržel se, přijato. 5258 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5259 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5257 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5254 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5267 pro proti, zdržel se zamítnuto. 5262 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Prosím? To nemyslíte vážně? Teď se dostáváme k hlasování v bloku 5334 až 5339. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 5256 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5332 pro, proti, zdržel se přijato. 5268 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 5330 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdržel se přijato. 5, 2, 6, 9, kde to je? 5, 2, 6, 9. 5, 2, 6, 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto můžeme 5252 až k 5270 odhlasovat v bloku. Takže 5252 až 5270, kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. Teď se dostáváme k 5333 pro. Proti, zdržel se, přijato. 5271 pro proti, zdržel se, zamítnuto. 5272 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5260 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 3 pro, proti, zdržel se, přijato. 5, 3, 2, 1 pro, proti, zdržel se, přijato. 5273 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5331 eh, pro, proti, zdržel se, přijato. 5327 pro, proti, zdržel se, přijato. 5326 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se, přijato. 5283 s ústním pozměňovacím návrhem pro. Proti zdržel se přijato. Eh, hlasování v bloku pak je od 5340 5341 až k ústnímu pozměňovacímu návrhu 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 5274 pro proti, zdržel se zamítnuto, 5304 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5286 pro, proti, zdržel se přijato, 5287 pro, proti, zdržel se přijato, 5264 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5285 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5305 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5289 a 5314 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 5 pro, proti, zdržel se přijato, kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijato, Kompromis 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 5, 2, 7, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 5, 2, 7, 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 5, 2, 7, 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 0 a 5 3 2 5 pro proti, zdržel se přijato. 9 plus eh, ústní upozňovací návrh pro, proti, zdržel se přijato. Já bych eh, k dalšímu návrhu učinit krátkou připomínku. Tady se jedná o SVČ a my se domníváme, že tady existuje nerovnováha mezi rozdělením eh, pro eh, zaměstnanci, eh, mezi zaměstnanci Evropské unie a národními agenturami. A já jsem včera o tom hovořil s paní Morgerini telefonicky a ona mi k tomu dnes poslala dopis v němž nám dává víceméně zapravdu, že tady došlo k určité nerovnováze mezi evropským managementem v centru a při rozdělení špičkových míst jednotlivých delegací a že je ochotna eh, při kolonice k tomuto návrhu a v dalších dnech o tom budeme vyjednávat, než to bude definitivně eh, zakotveno v rozpočtu, abychom dospěli eh, k souladu. K tomu zatím nedošlo ale myslím si, teď tady máme dobrý rozvoj, ke kterému došlo a proto bych vás požádal, abyste tady hlasovali pro a potom nalezneme snad co nejrychleji konstruktivní řešení. Bohužel bez mikrofonu. Podívejte se, jak mě znáte, abych nikdy neudělal eh, pozměňovací návrhy proti Evropské unii. Musíme velice jasně se podívat, Eh, na to, jak to vypadá eh, v rozdělování míst vedoucích delegací a řídící úrovně. Máme tady příliš mnoho národních zástupců eh, ve srovnání s EU a musíme tedy dospět k rozhodnutí, kolik lidí by mělo být zaměstnáno do evropských institutů a kolik institucí a kolik jich přijde z národních služeb. Je tady možná nerovnováha, protože SVČ zahájil svou činnost teprve před pěti lety, ale je třeba dospět tady k dohodě. A my s paní Morgerini se budeme snažit nalézt řešení. Prosím. Já navrhuji, pane předsedo. Já budu hlasovat eh, pro tento pozměňovací návrh. Nemám námitky, ale rád bych měl detailní eh, informaci k tomuto tématu, možná eh, v blízké budoucnosti. Děkuji vám mnohokrát. Můžeme to udělat tak, že můžeme eh, vám rozdat dopis paní Morgariny, kde už jsou zakotveny detaily. Dostali jsme to dnes ráno, proto jsme vám to nedali do podkladu. A máme tady rovněž několik kopií, pakliže to chcete dostat. Takže vidíte, že tento společný návrh Verštato a mě budeme společně vyjednávat tak, abyste to mohli použít i pro vás ten dopis tedy. Paní Chair. Thank you, Chair. The problem... Děkuji vám, pane předsedo. Eh, problém je také v tom, že eh, uvnitř institucí jsou jasné eh, nevyváženosti. Uvnitř evropských institucí a e, já si myslím, že bychom měli uvažovat e, nad, těmi, nad tím nepoměrem, který oslabuje pozice e, zemí střední a východní Evropy, nových členských států. Že počítáme s tím, spoleháme na, na vás, že se na to podíváte. I to přeskoumáme, už jsme se tím zaobírali a vím jenom, že ta zem, kterou znám nejlépe, Eh, je na tom špatně, když, se jde o, když jde o rozdělování postů. Ale myslím si, že je to okrajová otázka, možná, že jak dospějeme ke kompromisu. Eh, takže my máme stejně v úmyslu, eh, pan Gotěry, Verhofstadt a já, abychom na podzim udělali ještě takovou revizi týkající se dohod v SVČ Eh, tak jsme se také dohodli a to bude moci jistě hrát eh, také svou roli, abychom udělali takovou bilanci. Paní Kaněte. Ah, let's vote. Who is in favor of this? Budeme, budeme hlasovat, kdo je pro. Zdržel se? Proti? Přijato. Teď se dostáváme k návrhu. Prosím. Block vote. Hlasování bloku 5, 3, 4, 9, 5, 3, 5, 1, 5, 3, 5, 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 5, 2, 9, 8 pro. Proti? Zdržel se? Přijato. Takže vám děkuji mnohokrát. Děkuji paní Jill, byla to vynikající práce pravodajky, že jsme bez velkých obtíží v této rychlosti tuto zprávu mohli projít. A teď se dostáváme k návrhu stanoviska. První návrh paní Lözing, kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto. a to nikdy nevzdá. Hmm? Again one socialist too much. A zase máme o jednoho socialistu navíc. Das ist mit 27 zu 4. 27 pro, 37 eh, proti, takže zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se přijato. 8 pro, proti, zdržel se přijato. 9 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto 11 pro, proti, zdržel se zamítnuto 12 pro, proti, zdržel se přijato 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto 15 pro proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se přijato, 18 máme rozdělené hlasování pro část 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Elektronické hlasování o celkovém uměleckém díle. Abstimmung ist geschlossen. Končuji hlasování. Die, das ist mit 50 Ja-Stimmen. 50 pro, 6 proti, 5 se zdrželo, takže schváleno a já srdečně blahopřeji všem paní zpravodajce a přeji vám hodně úspěchu pro vyjednávání v příštích týdnech, pro vyjednávání s výborem pro rozpočet a potom také pro hlasování v plénu. A teď se dostáváme k bodu číslo 7, což je, mm, což je zpráva o cestě do Turecka. Pakliže ti, kteří se zajímají o peníze, ale ještě neopustili sál, Kolleginnen und Kolegové, kolegyně. Dovolte, abych vás požádal o vaši pozornost. I kolega Sarjavolského. Dobré ráno. krátkodobě po událostech eh, tohoto léta, zejména se po puči v Turecku, Na základě pozvání tureckého ministra zahraničí eh, učíme o sobě. Katy Píry, naše zpravodajka a já Eh, eh, jsme na pokyn předsedy Šulce jeli minulý týden do Turecka. Musíme konstatovat, že rozvoj eh, se zhoršuje. V Turecku došlo k velkému neklidu. Prezident Putin, pardon, Erdogan přijímá Putina, ale ze západu nikdo nepřijíždí a bylo to vyloženo tak, že jsme nebyli dostatečnou měrou proti puči, ale ty věci byly eh, eh, přehnaně dávány do spojení s dohodou a se žádostí Turecka o bezvízový styk a z toho se vyvinou naprostá kakofonie. Kakofonie hlasů na obou stranách která nebyla ničemu napomocna. Musím říci, že jsme v souhrnu měli pozitivní návštěvu, protože jsme měli naprosto jasná, upřímná jednání o jak kritických, tak konstruktivních otázkách a my jsme naprosto jasně konstatovali, že vývoj před pučem v Turecku, co se týče svobody názoru pro, a svobody projevu pro nás je nepřijatelný. A že to vzdálilo, oddálilo Turecko od Evropské unie, ale zároveň jsme také vyjádřili naprosto jasně, že jsme proti puči. A Eh, že nás potěšilo, že všechny čtyři strany i HDP v parlamentu se postavili proti puči a jsou proti puči. Takže eh, veškeré demokraticky zvolené strany se vyslovily proti tomuto vojenskému puči. Eh, vedli jsme jednání s eh, předsedou eh, Gildininem a nejrůznějších ministrem, také s ministrem pro Evropu, s ministrem vnitra a eh, s ministrem spravedlnosti, který pro mě ještě není zcela jasný protějšek. A kromě toho jsme vedli velice příjemné diskuse s Ismailem Karamanem, předsedou parlamentu. A také jsme hovořili se zástupci stran i z HDP, jak z HDP, tak s zástupci občanské společnosti. Vypadá to tak, že Turecko, teprve tam se mi to ujasnilo, zažilo zjevně šok. Oni od roku 2013 měli první příznaky toho, že docházelo k ilegálnímu hnutí a současná současná vláda určitou dobu spolupracovala s opozicí, ale to netrvalo dlouho. Museli jsme se hodně poučit a já za svou osobu musím říci, že lec, které věci e, vidím dnes jinak, než jak jsem je viděl před mým odjezdem do Turecka. Zcela zjevně tady existuje skupina, eh, která vyvinula takový styl tajného působení, a která se jaksi zažrala do státu. Existovaly v určitých v ministerstvech, v armádě, kteří byli ochotni eh, působit eh, proti oficiálním zástupcům a co do počtu eh, jich bylo víc, než eh, se předpokládalo. Gil hnutí eh, toto hnutí vybudovalo určité cesty na základě školení od mladých lidí a vyvinula se taková bratrství během let, dokonce během desetiletí. A v tomto hnutí zastupují názor, že Šaria by měla platit jak ve státě, tak v celé společnosti bez výjimky a na to musíme pohlížet eh, v těchto souvislostech. Eh, když se podíváme na no to, my jsme tady byli v parlamentu a viděli jsme, že 4-5 raket bylo vystřeleno na parlament a vidíme-li, že některé z těchto raket dopadly 3 4 eh, metry před budovu, kde vznikly velké díry. 100 a by, kdyby to dopadlo dále, tak by bylo bývalo zavražděno 125 poslanců, protože zacíleno bylo na poslance. A když si to představíme, musíme se v mysli do té situace. Představte si, že bychom v Evropském parlamentu uh, měli sedět 125 lidí v plenárním sále, což se nestává tak často tedy u nás. A v C50 v místnosti vedle by dopadla bomba. Zhruba tak si to musíme představit. A pak bychom to také nepovažovali za zrovna veselé. A představíme-li si, že ve francouzském národní shromáždění by se něco takového stalo. Vlastní armáda to dělala s, letiš, s letadly, vrtulníky. A až po té, co došlo k rekonstrukci záležitostí všech, eh, došlo eh, také k útoku na letní sídlo prezidenta, ale Tady došlo k velice rychlé reakci, takže on opustil to místo ale jistě tady došlo k velkému riziku pro něho, eh, když eh, v letadle eh, v ráno, ráno odletěl směrem na Ankaru, protože se nevědělo, zda prostě z nepřátelské strany by na ně nestřílela nepřátelská letadla. To je tedy situace, kde musíme říct, tady došlo k paralelnímu ohrožení státu, existence státu. A Musíme tedy si uvědomovat tuto situaci, že část vlády není akceschopná na základě těch personálních záležitostí. Nejsou akceschopní. Protože eh, veškeré struktury eh, se prolomily a byly zničeny. Ale my jsme také řekli, že na základě rychlých zatýkání, propouštění, ke kterým docházelo, že toto se musí konat se zásadou právního státu. A došlo k jednání mezi parlamentem a nejvyšší radou a Jaglalandem a vládu a bylo řečeno, co se týče procesu proti těmto lidem, musí být vedeny v souladu s právem a také se zásadou Rady Evropy. Eh, budeme muset bdít nad tím a hledět na to, jakým způsobem k tomu dochází. A dál to vypadá tak, že eh, strany se postavily proti puči, ale že z HDP se nevyjednává jako z částí koalice aby se řešily dopady. A to my jsme označili za nesprávné. My se domníváme, že i HDP, která se postavila proti puči, musí být zapojena do jednání. To byla naše rada nebo náš názor, ať to označíme jakkoliv. Eh, protože je třeba překonat rozštěpení státu. Eh, máme tady první, hnutí, první eh, rozštěpení, a které jsem právě popsala. Druhé rozštěpení související s kurdskou otázkou. A řekli jsme, že by bylo smysluplné, aby byl zahájen mírový proces s Kurdy. Eh, který vlastně probíhal do, jaru, do jara 2015 dobrým směrem eh, z určitých taktických důvodů, eh, byl přerušen a my jsme upozorili na to, že tento proces by měl být opět zahájen na základě pro blaho celého státu. A já jsem vždycky zastával názor, a tam mi to bylo potvrzeno, že HDP by tady mohla hrát takovou přemostující funkci, přemostující roli, ale situace na základě teroristických útoků, ke kterým tam došlo v minulých týdnech, eh, jak ze strany PKK eh, Tak ze strany Dajše, eh, samozřejmě vedlo k takové situaci, v Turecku, eh, které stěžuje vlastně možnost eh, znovu zahájit tento proces. A myslím si, že bude zapotřebí mnoho práce a měli bychom eh, samozřejmě také hledět na to, že i Evropský parlament označil PKK za teroristickou organizaci chceme eh, úzce souvis, eh, spolupracovat eh, s HDP, ale nikoliv s PKK. A tady docílit určitého přemostění má mimořádný význam a z toho se odvíjí také otázka související s útoky v Sýrii. My jsme tam byli v ten den, kdy tam byl i místopředseda Biden, jakož i, a to nebylo eh, popisováno s evropském tisku. Byl tam taky kurdský prezident eh, Barsan. Je tedy dobré, že jsou odstraněny nejasnosti a Turecko jednoznačně začín, zahajuje akce proti eh, IS. To je dobrá zpráva. Ale druhá zpráva je, že s tím je spojen druhý motiv. A sice, že syrští kurdové eh, se nacházejí dnes v takové situaci, že tady máme 400 kilometrů dlouhé pásmo mezi Sýrií a Tureckem. Jinak hranice je 600 nebo 700 kilometrů a dlouho domlívám se. A ta je v kurdských rukou. A obecně panuje názor, že kurdská regie, eh, kurdský region se nedo, nedosahuje západní části Eufratu. A panuje názor, že nepůjdou také na západ o Eufratu, ale kurdové zjevně využili této situace, protože tam existovalo taková prázdno, vakuum vákuum a eh, šli nad rámec této situace, to by mohlo znamenat, že celková linie mezi Syrií a Tureckem bude kurdská s odpovídajícími důsledky. Musíme přitom vidět, že Kurdové tam začínají dobývat eh, region nebo oblasti, které nejsou kurdské, ale arabské. A skupiny, které tam žijí, těm se to taky nelíbí, že by najednou měly být ovládány Kurdy. A proto tam působí Turci nejenom sami, ale za podpory místních lidí, kteří tam žijí. A dnes ráno jsem slyšel, že američané řekli, že je to dobře, protože řekli, že kurdové se stahují ze západní části Eufratu a tím by vojenské akce proti Kurdu měly být zastaveny, ukončeny. To je správné. Až budou splněny podmínky, že už nebudou na západ od Eufratu, je třeba s tím skoncovat, protože na druhé straně kurčtí syřané eh, také pomáhají bojovat proti ISISu, aby se tím uzavřel celý ten kruh. Ale domnívám se, že na základě teroristických eh, činů a útoků tato trochu nejasná situace ze strany Turecka ve válce v Sýrii se objasňuje, stává se jasně, jasnější a myslím si, že to bychom, s tím bychom měli souhlasit. Ale je třeba také postarat se o to, jakým způsobem už mohou být dosaženy mosty s vyjedná, při vyjednávání s Ruskem, co se týče Asadu, Asata, Asada. Pardon. Tak, aby v Ženevě mohly být zahájena, mohla být zahájena jednána k mírovému procesu. V Turecku na základě této křehké situace Jednoznačně panuje vůle hledat, hledět na Evropu ale to nejsou žádné nové nápady, žádné nové idei ze strany evropských států, ale víte velice dobře, že hospodářský vývoj bude, může fungovat pouze prostřednictvím Evropské unie. Jednání s Putinem asi nebyla příliš úspěšná. Ehm, bude sice existovat více turistů z Ruska, ale co se týče zemědělských produktů, tomu, tomu mnoho nepomůže, protože Putin se rozhodl, že chce být soběstačný a popularita Erdogana v Turecku spočívá na deseti letech velkého hospodářského úspěchu, protože země za posledních deset let eh, mm, dospěla k velmi pozitivnímu hospodářskému vývoji. A když vidím, že nový předseda vlády je evropsky uvažující člověk, který byl odpovědný za budování struktury během deseti lety, to je člověk, eh, který vybudoval ten vlak mezi Ankarou a Istanbulem. Je to muž, který před třemi lety zahájil ehm, činnost tohoto mostu. A Katy a já jsme měli příležitost více než dvě hodin, eh, hodiny s ním večer sedět a nejenom diskutovat o oficiálních tématech, ale mm, diskutovat daleko mm, hlubší témata. A musím říci, že jsem tedy musela revidovat eh, svou představu o tomto muži který jednoznačně vidí, že jedně přes celní unii může dojít k většímu navázání na Evropu. A dvě třetiny zahraničních investic eh, do, v Turecku přicházejí z Evropské unie. My vyvážíme 17 miliard euro, nebo zboží za 17 miliard euro do Turecka. Eh, tak že lze udržet hospodářský vývoj, pakliže se udrží kontakty a vztah s Evropskou unii na základě těchto poznatků a společného hodnocení, společných odhadů situace a důsledků souvisejících s pučem, jsem rozhodně neměl dojem, že by tady došlo k nějakým pokusům vydírat Evropu. My bychom měli odzbrojovat, pardon, snížit, co se týče retoriky vůči Turecku. Eh, kdybychom snížili tuto retoriku, tak by bylo možno mnohé ehm, řídit rozumně. A musím říci, že Turecko, které při veškeré veškerým zaslouženým kritikám, které zakotvíme také do naší zprávy společně s Katy, tam jsme to také vyjádřili, a e, Katy odolávala určitému tlaku týkajícího se její příští zprávy. My zastáváme kritický názor, že by bylo, navzdory tomu, co se děje, měli mít dobré vztahy, protože když se podívám na ten region tak Turecko, eh, které bude vystřiženo podle našeho modelu, je daleko důležitější, než eh, kdyby eh, se vydalo jiným směrem. Myslím si, že to bychom měli vést v patrnosti. A také tam nebyl nikdo, kdo by býval řekl, když toto neuděláme, tak zrušíme tu dohodu o uprchlících. Já jsem měl dojem, Katy mi může odporovat, ale já jsem měl dojem, že Turecko má v úmyslu dodržet dohodu o uprchlících. Oni akorát nejsou zrovna šťastní u jednoho bodu, že říkáme, že 6 miliard z Evropské unie Eh, nebudeme směřovat přes rozpočet Turecka, ale že jsme řekli, že k tomu dojde v souladu s mezinárodními organizacemi tak, aby ty peníze šly rovnou k, přímo k uprchlíkům. A to jsme naprosto jasně řekli a měli bychom to skutečně taky tak realizace. První peníze už mezi tím eh, tam byly poslány když se podíváme, že tam máme 2,5 eh, až 3 miliony syrských uprchlíků, je důležité, aby tady došlo ke vzdělávání. Pak, že děti nemohou chodit do školy od 6 let, eh, tak prostě příští generace budou teroristé. Eh, ty řeči o plánu B prostě Eh, zbavit se Turecka a vůbec tady nebudovat a, a ani ty celní dohody. Samozřejmě, že musíme posílit naši vnější hranici. Tady neexistuje žádné buď a nebo, ale zároveň se musíme postarat o to, aby z Turecka a z Líbie na druhé straně moře jsme pomáhali lidem tak, aby nejezdili přes moře. Eh, my jsme slyšeli, že rekordní počty lidí se utopily, ale ne mezi Tureckem a Řeckem. Tam, myslím, nedošlo k žádnému umrtí. Eh, s Libanonem ještě eh, nejsme dost daleko a proto považuji za správné, kdyby někteří, kteří navrhovali, aby měli také přijít, abychom řeckým ostrovům pomohli, ale, eh, pardon, kdybychom měli dát k dispozici Kyřecké ostrovy, to by se mohlo jednat o tom, že my dáme k dispozici ostrovy Silt a další. No, ale myslím si, že s tím by nikdo nesouhlasil, takže tato otázka by měla odpadnout. Ale já jsem tady chtěl jako příklad uvést to, že někteří říkají, že by taková možnost existovala. Ale já jsem názoru, že nemůžeme z Řecka udělat uprchlický tábor a proto musíme spolupracovat s Tureckem v tomto ohledu. Turci naprosto jasně říkají, že liberalizace víz patří k této dohodě. Já jsem tedy neslyšel, že by příští týden nebo 1. října to muselo být vyřešeno, ale my jsme měli dojem při těch jednání a při vyjednáváních, která teď začínají, eh, je třeba projednat všech 21 bodů. A co se týče pěti, čtyř ne tak problematických bodů bychom mohli nalézt řešení co se týče bodu FINF, pardon, 5 při antiteroristických zákonech. Tady máme určité problémy, abychom pokročili dál v souvislosti s pučem, ale myslím si, že i o tom lze jednat každopádně. Turecko má zájem v těchto otázkách dospět k řešení při splnění všech podmínek, ať už tady máme jakoukoliv retoriku, ale my chceme, abychom se do toho pouštěli konstruktivně do těch vyjednávání. Nesmí tady dojít k žádnému vyvění tlaku. Máme dva měsíce, takřka dva měsíce, kdy o tom můžeme ještě vyjednávat a dokud neuvidím výsledek vyjednávání, tak také nebudu činit žádná prohlášení o svém názoru k této otázce. Musíme to skutečně opracovávat bod po bodu. A nyní dovolte, abych udělal závěrečnou poznámku. Turecko se dnes nenachází v situaci, že by to mohlo pokračovat nějaké jednání o členství eh, Turecka v Evropské unii. Turecko je pro nás důležitá zejména, co se týče toho dílu s uprchlíky i v zájmu uprchlíků a válka v Syrii a Iráku nebude moci být vyřešena bez Turecka, Iránu a Saudské Arábie. Eh, to je příčinou 12 milionů uprchlíků Eh, to znamená, potřebujeme Turecko a proto v té první otázce, kde stejně neexistují žádné, žádný velký pokrok, ty poslední dvě věci bychom neměli nějakým způsobem vyjednávat tak, že bychom poškodili náš vztah eh, mezi Tureckem a Evropskou unii i v zájmu uprchlíků a proto musíme pokračovat v tomto dialogu. Děkuji a teď má slovo Katy. Um, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že si skutečně velice dobře popsal naše návštěvu z minulého týdne, takže já velice stručně zaměřím se na několik bodů, které samozřejmě v těch posledních letních měsících zaznamenaly velikou pozornost. Je dobré zdůraznit to, že důvod naší návštěvy byl i ten, abychom byli schopni na začátku parlamentního roku poskytnout určité informace na tomto prvním setkání výboru pro zahraniční vztahy. A já sdílím slova pana předsedy. Já jsem měla možnost samozřejmě tam hovořit nejenom s vládní stranou, ale i s opozičními stranami, organizacemi pro lidská práva, novináři, kteří jsou pod tlakem, byli pod tlakem podstatě ještě před 15. červencem, před převratem. A myslím si, že jsme vlastně opravdu jaksi ocenili dopad, který to mělo na tureckou společnost. To je alespoň můj osobní pocit. Měla jsem možnost hovořit se CNN síti, s novináři, kteří tam skutečně byli vystaveni obrovskému útoku. Toto je v podstatě parlament, pan předseda o tom hovořil, by tam vlastně tři výbuchy, bomb, a tam um, přís, Tomná, byli tam přítomní zástupci všech politických stran v tomto okamžiku. My samozřejmě jsme kriticky přistupovali k tomu, jakým způsobem se Turecko vypořádalo s tím pučem poté. Ovšem, jak už jsem se o tom zmínila, podcenili jsme traumatický dopad, který to mělo na tureckou společnost, to znamená to, k čemu došlo v ten Myslím si, eh, že k tomu počet došlo, myslím, ve tři ráno, a tak, jak to bylo plánováno a pokud by to skutečně bylo úspěšné, tak ten výsledek by byl jistě diametrálně odlišný. My jsme 19.7. měli schůzku v AFETu, viděli jsme, že došlo k zatýkání tisíců lidí, tisíc státních zaměstnanců bylo propuštěno, především teda se to týkalo podporovatelů Gulana, ale zároveň i novináři, akademici, kteří jistě neměli nic společného s pučem a jsou nyní zadrženi. Artohan například, eh, někteří kolegové se o tom zmínili i v létě. Netýká se to pouze Evropského parlamentu, um, zároveň organizací pro lidská práva, opozice tureckého parlamentu. My jsme zdůrazňovali na všech schůzkách to, že po puči musí být respektován právní stát a nejdůležitější záležitost, o které hovořily tyto organizace pro lidská práva, byl problém přístupu k právní službě. Byla to samozřejmě otázka nouzové situace, lidé neměli přístup k právní službě, k právníkům, dále je to obava ohledně spravedlivých soudních procesů, prezumce neviny, předtím, než dojde k těmto soudním procesům a samozřejmě i lidskoprávní organizace, včetně Amnesty International, hovořili o špatném zacházení, možná dokonce i mučení, ke kterému dochází ve vězeních. My jsme v našich um, schůzkách s ministrem pro vnitro o tom hovořili, on tvrdil, že to není pravda, že došlo teda k určitému násilí při zatýkání, ovšem pozitivní, no to, to jsme se dověděli tento týden, výbor pro boj proti mučení bude mít přístup za Radu Evropy do místních vězení. To je velice dobré, aby mezinárodní pozorovatelé měli možnost navštívit místní vězení. A my samozřejmě jsme trvali na tom, aby tam byli turečtí zástupci lidskoprávních organizací, tak aby jsme zajistili to, že Turecko se nevrací tam, kde bylo před 20 lety, kdy mučení bylo každodenní záležitosti ve vězeních. Pokud jde o trest smrti, Chtěla bych říci, že jsme o tom nehovořili na žádné z našich schůzek. Čili nikdo za vládní představitelé neřekl nic o tom, že by snad uvažovali o znovu zavedení trestu smrti, včetně představitelů opozice, která by samozřejmě nepodpořila takový krok. Čili i přes tu vysokou rétoriku v létě jsme neviděli žádné indikace toho, že by snad mělo dojít mm, vývoj tímto směrem. No a pokud je o deal s Evropskou unii, my jsme zúraznili to, že všech 72 dva benchmarků musí být splněno, než s tím budeme souhlasit s touto dohodou. Turecká vláda, jak pan předseda se o tom již zmínil, čtyři z, u čtyř z pěti očekávají rychlý postup Protiteroristická legislativa, to je právě ten prvek, který nám zatím chybí a my jsme měli pocit, eh, že vládní představitelé pochopili potřebu změny v tomto ohledu. Ovšem potřebují určitou perspektivu, té možné liberalizace vízové povinnosti. A pokud jde o opozici, pan předseda Brok se o tom již zmínil, my jsme velice jasně řekli to, že HDP musí být Eh, opravdu začleněna do toho prvního jednání po puči, že jde o sjednocený parlament, že je velice zásadně by v následujících měsících spolupracovali v rámci parlamentu. Jsou tam dva výbory, které byly zřízeny. Jeden, který se zabývá vyšetřováním puče, všeho, k čemu došlo v tuto noc a zároveň výbor pro ústavní změny CHP, největší opoziční strana, jejich předseda nám řekl to, že chtějí pracovat především na nezávislém soudnictví. My jsme zdůraznili i to, že zatím nedošlo k žádnému parlamentnímu kontaktu, nějakému dlouhodobému mezi námi a tureckou stranou. A právě proto je důležité, aby právě mezi parlamentní jednání byla zahájena. Pan předseda je zde mezi námi a doufám, že se nám povede v následujících týdnech toho urychlit. Myslím si, že v návštěvu se cenili nejenom vládní představitel, ale i nevládní organizace, opoziční strany, se kterými jsme měli možnost se sejít. A samozřejmě, že 15. července proběhl puč proti turecké demokracii, my jsme to uznali, ovšem to, jak to probíhalo poté a to, jak postupovala vláda, je zásadním testem pro demokracii a Turecko. My zatím nemůžeme předjímat výsledek tohoto postupu, ovšem my v našem parlamentu musíme velice pozorně v následujících týdnech a měsících sledovat situaci na místě. <clears throat> A já si myslím, že naše návštěva byla v tomto ohledu pouze takovým prvním gestem za naší stranu, snaha zapojit se do tohoto dialogu a pochopit, k čemu v těch posledních čtyřech týdnech došlo v Turecku. Samozřejmě, že budete-li mít jakékoliv dotazy, dotazy, kolegové, kolegyně, pan předseda i já budeme rádi. Rádi vám odpovíme. Eh, merci. Eh. Děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, říká pan předseda, bohužel bez mikrofonu poznámka. My máme obrovský seznam přihlášených do diskuse. Koordinátoři teda navrhuji dvě minutky a ostatní jeden, jeden a půl minutky. Souhlasíte s tím takto, protože máme obrovský seznam řečníků, takže prosím, pane do dvě minuty. Děkuji, děkuji, děkuji. Neskonala opravdu, pane, pane předsedo, já bych velice eh, rád eh, k těmto vystoupením. Rád bych řekl, že půjč je neakceptovatelný, to je jasné. Zároveň je ale neakceptovatelné, abychom viděli, jakým způsobem dochází k postihu občanské společnosti, ať už jde o soudce, akademiky, spisovatele, kteří v podstatě se najednou stali nepřítelem státu. Jako kdyby poput či najednou zjistujeme, že v podstatě žádná ta politická strana v Turecku se nehlásí ke gulanismu, v podstatě to neexistuje na politické úrovni tento postup a najednou zjistujeme, zjišťujeme to, že obyčejní občané se stávají nepřítelem státu a pučisty. To je neakceptovatelné, především v takové té demokratické svobodné společnosti a zároveň například i Rumuni tam byli začeni jako gulanisté, jakožto nepřítele státu, to si opravdu nedokážu eh, vůbec představit, protože vím, že k tomu asi došlo i u jiných eh, představitelů, jiných eh, členských států. Pokud jde o víza, nejde pouze o PKK, o teroristy, ale zároveň o kulanisty, kteří jsou mm, se nachází vlastně zdá se, na všech úrovních společnosti, to bychom měli nějak objasnit, jinak samozřejmě u těch víc nebudeme moci dále postupovat. Samozřejmě, že musíme v této záležitosti opravdu velice pozorně Ano, mě to no, pokud je o Syrii, samozřejmě, že Turci tam bojují proti Kurdům. Samozřejmě, že se musí ale vyřešit i problémy se sunity a šitky. Takže velice stručně, protože ke ty samozřejmě obořila jakože kolegyně Bols za naši skupinu, takže pouze dvě záležitosti. Ano, tato mise si myslím minulého týdne byla obrovským úspěchem. Já jsem byl skutečně nesmírně rád, přečetl jsem si jednak i to, co jste nám řekli, to, co jsem si přečetl, to si myslím, že je zásadní a pro Turecko, samozřejmě s na Turecko, je to zásadní okamžik. Blahopřeji vám. No ale samozřejmě i ty poznámky, když došlo k puči, byly velice důležité. Jsme proti puči, to je jasné, ovšem neznamená to, že podporujeme všechno, co dělá vláda po tomto puči. To jsme rovněž řekli velice jasně i dneska. Tento signál vysíláme. Samozřejmě je to vláda, která byla zvolená, my je respektujeme. Ovšem je zde určitě riziko toho, že opozice proti puči může být nějakým způsobem špatně interpretována a k tomu by nemělo dojít. To jsme řekli jasně. A našim EPP kolegům říkám, nebo ptám se, proč 23 a 24 tyto kapitoly nebyly zatím otevřeny. Toto je jasný příklad um, hroz, ohrození, ohrožení demokracie. Měli bychom o demokracii hovořit oficiálně, aby to bylo téma na stole a to samozřejmě je pro marnění povinnosti, k, eh, příležitosti. To by, k tomu by nemělo dojít. My samozřejmě chceme jednotně eh, vyvíjet tento tlak, aby došlo eh, k tomuto. Samozřejmě gulánisté hm, před dvěmi, třetí, eh, třema lety se o tom vůbec nehovořilo. Mají zde zastoupení v Bruselu, všichni jsme o tom věděli, dokonce na našich schůzkách byli. Samozřejmě, že bychom měli eh, určitým způsobem se k tomu vyjádřit. Jde o demokratické principy. Ostatní, někteří se o tom již zmínili, musíme postupovat velice opatrně v tomto ohledu. A kurská situace, souhlasím s tím, co řekl pan předseda, musíme samozřejmě velice jasně trvat na návratu k mírovému procesu. Ta situace je opravdu katastrofická z humanitárního hlediska. Zároveň mm, pokud jde o tento dokument, to, to není úplně to nejzásadnější. Přímo na místě bychom se měli podívat, angažovat se, podporovat, tak jak minulý týden k tomu došlo. To znamená podporovat míra, podporovat tento demokratický vývoj. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Vážený pane předsedo, je skutečně smutné to, že již mnoho let jste, se potýkáme s, touto, s tímto dilematem v hlavních člen, městech členských států. Přístup k Turecku pod AK stranou, pod panem Erdoganem. A skutečnost je taková, že turecká vláda v současné době PKK, Golanisté, to v podstatě jsou považováni za stejné teroristy jako ISIS v Iráku a v Syrii. A bohužel německá vláda a jejich politika otevřených dveří pro syrské uprchlíky ještě zhoršila celou situaci, nebo vůbec, abychom mohli tlačit na Turecko, protože samozřejmě <clears throat> Turecko by mělo zhatit tento příliv uprchlíků. A je to samozřejmě líto, tato záležitost, turecká záležitost samozřejmě je i v tomto období, kde my jsme se zabývali mezi Brexitem, rozpravou Eh, ohledně této záležitosti nikdo nepředpokládal, jak to dopadne. Já samozřejmě jsem vždycky měl určité obavy ohledně postupu vůči Turecku a přístupu naší vlády vůči Turecku. Samozřejmě, že nikdo nespochybňuje strategický úkol Turecka. Nedávno víme, že s paní Merklovou ten díl ohledně zamezení migrace je zásadní, má to hraje i klíčovou roli i vůči Syrii. Ovšem musíme odsoudit to, že Turecko kol se dostalo do Sýrie, ta jejich vojenská přítomnost proti kurdským silám, které bojovaly proti ISISu, již docela dlouhou dobu je důležité, ale zároveň, aby Turecko bylo na naší straně, pokud jde o, Ture- pokud jde o Irán, aby Irán dodržel nukleární díl. A samozřejmě, že Turecko je klíčovým hráčem i v rámci NATO a po Brexitu samozřejmě na to bude hrát pro mou vládu, pro mou stranu ještě klíčovější roli pohledem, s ohledem na Británii, pokud jde o klíčovou organizaci pro ochranu celého našeho kontinentu. Nepochybně po tomto neakceptovatelném vojenském puči došlo k určité přehnané reakci na straně turecké vlády, arbitrální zatýkání soudců, novinářů, občanské společnosti, proto, že chtějí očistit zemi od kulánistů a to já si myslím, že bychom měli odsoudit nepochybně. Turecko bohužel se trochu již odklánilo určitou dobu od našich společných evropských hodnot. Pan Erdogan otevřeně hovoří o znovu zavedení trestu smrti a retroaktivně potrestat i ty, kteří údajně jsou zodpovědní za tento puč. No a zároveň jeho určité přibližování k Rusku, k Putinovi je zneklidňující pro nás, pro všechny. Oba dva muži mají podobnou mentalitu a jistě nestílejí naše společné evropské demokratické hodnoty. O tom nemůže být žádných pochyb. Pokud cháp, nevím, jak celá situace kolem puče v Turecku souvisí s paní Merklovou, to nechápu, ale pokusím se to pochopit do konce dnešní schůze. Pan Van Balen. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní Piri. E, je něco pravdy na tom, že Turecká strana to bere tak, že e, Evropská unie se příliš pozdě postavila proti puči. Já si pamatuju, že ministři zahraničí a další řekli přímo, že jsou proti e, puči. Jak e, vidíte toto obvinění z turecké strany? Musíme se podívat na sebe do zrcadla nebo ne? Je pravda, že ten státní převrat byl velice špatně zorganizovaný. Vypadalo to podobně jako převrat proti Gorbačovovi. Proč by armáda která má nenáboženské a tatyrkovské pozadí, podporovala Gilena. Jaký by k tomu měla důvod? To jsou otázky, které jste si určitě také kladli a možná na ně máte určité odpovědi. Gülen a Erdogan byli dobří přátelé. A pokud je pravdivé obvinění, že Gülenovi lidé jsou ve vládě a v armádě, tak je to proto, že tam byli jmenovaní Erdoganem v době, kdy to byli přátelé. Že byly zodpovězeny tyto otázky a pokud jde o e, vnitřní záležitosti, tak já pocházím z Nizozemska. U nás proběhly poměrně velké demonstrace e, lidí s tureckými kořeny, kteří byli pro Gülena nebo proti němu. A Mno, mnohé z nich berou e, jejich rodiče pryč ze škol, které řídí Gülste. Nikdo neví, jestli je to pravda nebo ne. Hovořili jste o tom, hovořili jste o faktu, že vnitřní situace v Německu, Francii nebo e, Nizozemí e, je záležitostí těchto vlád a že nechceme e, importovat problémy. E, jak otevřená byla ta diskuze? Protože já souhlasím s těmi, kdo říkají, že Turecko je náš soused, máme s ním spolupracovat, ale samozřejmě to, co jsme ochotní přijmout, má své meze a někdy je lepší, abychom nehovořili příliš nahlas. To by byla možná dobrá rada turecké straně. Takže toto jsou otázky, které by mě zajímaly. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat vám a paní Piri za to, že jste jeli do Turecka a předali nám zprávu Chtěl bych ale vyjádřit své nespokojení z toho, že předseda Schulz zorganizoval tuto návštěvu, aniž by informoval další členy výboru, nebo dokonce ani politické frakce. To si myslím, že není příliš dobrý postup, když se o tomto, o takovéto akci dozvíte z novin. Není, není to příliš demokratické. Lepší by bylo informovat politické frakce nebo při nejmenším členy našeho výboru o tom, že padlo takovéto rozhodnutí. A za druhé, Řekněme si upřímně, já si myslím, že někteří lidé měli z možnosti státního převratu v Turecku velkou radost. V přinejmenším američané zpočátku byli poměrně potěšení tím, co se dělo. Což není bez důležitosti, je to naopak poměrně zásadní bod. Pak bych chtěl zdůraznit, co řekl Erdogan. A sice, že velice ochotně podnikl opatření poté, co puč selhal. A mnozí e, nyní vnímají e, jeho reakci na puč jako e, ospravedlnitelnou a správnou. A on velice ochotně teď působí proti demokratickým silám v Turecku. Zbavil se některých svých kritiků z parlamentu, zástupců evropských zemí, Evropské země nic neudělali, ani viceprezident Biden na to nijak nereagoval. My na Kypru eh, samozřejmě trpíme tureckou okupací už přes 30 let. Je to pro nás tedy velice bolestné. A považujeme za důležité, abychom něco dělali s tím pošlapáváním demokracie, které momentálně v Turecku probíhá. A pokud jde o Kypr a tamní vyjednávání, tak eh, jak může Turecko chtít, aby eh, jeho ozbrojené síly zůstaly na kyperské půdě a přitom hovořit o demokratickém řešení, když ta situace takhle zkrátka nemůže fungovat. To, co se děje, je naprostá tragédie. Jediné síly, které bojovaly proti islámskému státu, jsou teď pod tlakem ze všech stran. Pod tlakem dalších sil, které jednají na poput tureckého prezidenta. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat vám, pane předsedo, a e, paní Piry za informace, které jste nám předali a děkuji vám za e, vaši aktivitu a za to, jakou pozici jste zaujali, jak přistupujete k celé problematice. Myslím si, že by bylo poměrně e, Eh, Bláhové nějak detailně se rýpat v tom, co jste nám řekli. Myslím si, že obecně se všichni shodujeme, nicméně lze k tomu ještě eh, lecos přidat, k tomu, co jste řekli. Obávám se, že my všichni jsme příliš zasaženi tím dramatem, které se odehrálo. Tím porušováním lidských práv, tou samotnou nocí, kdy k převratu došlo, a vnitřními konflikty. A proto je pro nás situace těžká, protože samozřejmě nemůžeme být jednoznačně pro nebo proti. V tomhle filmu nejsou žádní kladní hrdinové, což konec konců platí i o Evropské unii ani Evropská unie se nemůže jednoznačně požadovat, považovat za oběť okolností, protože máme zcela jasnou odpovědnost za vzniklou situaci. A souhlasím s tím, pane předsedo, že nemůžeme jen vzletně hovořit, zároveň ale nemůžeme jen nečinně přihlížet. A dívat se na situaci z krátkodobého hlediska, tedy z hlediska uprchlické krize. Protože tady nejde o e, jednoznačný případ porušování lidských práv a o to, zda takováto kapitola ve vyjednávání je stále ještě otevřená, a nebo ne nebo o e, evropské požadavky, aby byly učiněny určité demokratické kroky směrem k liberalizaci víz. Jsme tady v kontradikci vnitřních e, situace a zahraniční situace v tom smyslu, Eh, že tady eh, máme hegemonní, eh, nemáme ještě hegemonní situaci a to nelze vyřešit jenom jako business as usual. Evropská unie musí schválit novou strategii tváří v tvář této otázky a musíme si uvědomit, že nelze akceptovat, aby Turecko se dostalo do pozice systematické kontradikce našich pra- k našim pravidlům. Děkuji vám. Epidideos. Deos. Pan Děkuji vám, pane předsedo. Je pravda, že Turecko eh, stíhá jeden problém za druhým, což by nám mělo dát šanci eh, užitečným způsobem ovlivňovat to, co se v něm děje. Určité problémy je třeba vyřešit. Víme, co řekl prezident Erdogan. Známe čísla, počty lidí, kteří byli zatčeni. Turecko je první země, která systematicky v minulosti pomáhala islámskému státu tím, že vlastně vtrhla do Sýrie. A Turecko tedy má značný vliv. Jediní, kdo reálně bojovali proti islámskému státu, byli patrně kurdové. A my bychom je neměli nechat vydané na milost a nemilost tureckému režimu. E, Turecko i nadále posílá ilegální imigranty do Řecka a přitom chce uzavírat dohody s Evropskou unii. V Řecku máme hotspoty, které jsou teď přelidněné e, ilegálními imigranty z Turecka. Je potřeba na Turecko nějak zatlačit, aby dodržovalo závazek, který učinilo s Evropskou unii. Pane předsedo, dovolte, abych poprv, nejprve velice srdečně poděkoval Elmaru Brokovi, že se účastnil celé léto této diskusy a B, všech interviewů naprosto eh, jasně definoval fakta. Ehm, to bylo velice dobré. A myslím si, že i cesta delegaci cesty a jejich delegace cesty a jejich zprávy dnes ukazují, že úplně nejdůležitější je, abychom si udělali obrázek eh, o situaci na základě evropských hodnot a stávajících závazků. Máme tady ale veliký problém. Analýza, která nám byla dnes předložena a která tady naráží na široký souhlas, rozhodně není v souladu s povědomím obyvatelstva a s hláškami určitých politiků ze státních kancelářství a z vlád našich států. A proto musíme pomoci k tomu, aby tato analýza se stala základem vnitropolitických informací a diskuse v evropských institucích. A proto bych rád znesl podnět, aby tato analýza byla předložena písemně aby ji dostali tak, aby ji dostal dostali rovněž předsedové zahraničních výborů národních parlamentů, kteří by měli být pozváni k tomu, aby tady s námi diskutovali o této analýze. A ti, kteří byli minulé týdny v Turecku, by měli sepsat společnou zprávu radě a komisi. A druhý problém je, že občané a někteří toho také zneužívají, mají pocit, že vést jednání znamená vstup Turecka do EU. E, potřebujeme jednání. Potřebujeme vyjednávání, ale tato jednání a vyjednávání rozhodně automaticky nevedou ke vstupu Turecka. To jsou dvě různé věci. A další věc, Rada Evropy a Evropská unie nesou velkou míru odpovědnosti, protože jsou jedinými institucemi, které mohou vykonávat kontrolu nad dalšími opatřeními v Turecku. A proto jsem za, abychom tady zahájili iniciativu, aby se jednalo o kapitolách 23 a 24, aby byly otevřeny, proto jsem pro, abychom odděleně eh, eh, eh, prováděli, eh, kromě té zprávy, která je zpracována také jednání s Radou Evropy. A myslím si, že vnitropolitické profilování evropské odpovědnosti musí odpovídat realitě, která zatím tady stojí v cestě. A když z toho uděláme základ našich dalších diskusí v Evropě a v našich členských státech, pak budeme moci přispět k tomu, že tady nebude dáváno odsouzení puče a legitimizace všech eh, postupů a jednání. Je třeba, aby se Turecko řídilo, řídilo mezinárodními dohodami a našimi základními hodnotami. Eh, od Maskaras eh, mě svedl k určité nedbalosti. Já bych vás požádal, aby každý hovořil pouze minutu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 aby se dostali ke stolu, eh, <laughs> ke, hlas, ke slovu všichni. Teď je Ana Gomeš. Eh, děkuji vám i Katy Piri za to, že jste se vydali do Turecka, pane předsedo. My jsme proti převratu, ale jsme také proti tomu eh, kontrapřevratu se všemi důsledky, které to má pro, pro, pro lidská práva a principy právního státu. Nemůžeme jen nečinně přihlížet a to je to hlavní, co co chci říci. Nemůžeme eh, jen tak zavírat oči před faktem, že prezident Erdogan využívá situace k uchvácení moci eh, zavírá do vězení novináře, vydavatele, kritiky. A to všechno vlastně přináší podporu islámskému státu. Urychluje se to a zhoršuje se to vlivem událostí, které nás nastaly po převratu. Mezi Evropskou unii a Tureckem neexistuje žádná dohoda vlastně, je to pouze jakési prohlášení. Kdybychom měli dohodu, tak by ji měly obě strany eh, respektovat, včetně respektování principu právního státu. Musíme se postarat o to, aby eh, občanská společnost a opozice byla respektována. Pan Teocharus, ne Teodorakis, to byl někdo jiný. Děkuji, pane předsedo. Já se na to dívám tak, že teď se z Turecka stala diktatura. Proběhl státní převrat a vystřídala ho diktatura. Otázka, jestli to někdy může být ještě horší. V Turecku nikdy neexistoval právní stát a teď byl i formálně zrušen. Pan Pají, ten je nyní ve vězení a lidé, kteří bojovali proti korupci, jsou už také eh, uklizení ze scény, což znamená, že příliv uprchlíků na Kypr a do Řecka se bude zhoršovat. Každé dva, tři dny přijíždějí uprchlíky, při, přijíždějí uprchlíci a pokud budou dokončeny eh, hovory o Kypru, eh, pak eh, mohu říci, že Turecko stále považuje Kypr za svou sféru vlivu, za svůj region a jsou zcela neochotní stáhnout vojsko z Kypru. Jenom mě nechte domluvit, pane předsedo. Jiní dostali tři minuty a já jsem dostala jenom jednu. Děkuji. A teď pan Weigl. Děkuji vám, pane předsedo. Události v Turecku a naše evropská reakce na tyto události ukazují, že nedostatečně Turecku rozumíme, což je naprosto nepřijatelné vzhledem k závažnosti této země, vzhledem k jejímu geostrategickému vlivu a významu. Pane Broku, souhlasím s vaší analýzou, přestože mě teď neposloucháte. Domnívám se, že bychom se měli soustředit na to, co máme momentálně na stole. Musíme ukázat, že chceme mít s Tureckem dobré vztahy. Chceme evropské Turecko. Neměli bychom eh, diskutovat eh, o tom, jestli to znamená vstup do Evropské unie nebo ne. Každopádně, co to určitě znamená, je to, že chceme, aby v Turecku eh, proběhly demokratizační procesy. Tak jako pan Howitt si myslím, že bychom měli otevřít kapitoly 23 a 24. Paní Sakorafa. Děkuji vám, pane předsedo. Evropa s Tureckem eh, hovoří a komunikuje, nicméně Erdogan porušuje demokracii, právní stát a lidská práva, eh, což je teď popuči ještě zjevnější. Politická elita v Turecku nemá zájem na plnění kodaňských kritérií nebo ani na eh, dobrých sousedských vztazích s dalšími zeměmi ignoruje snahy o řešení kyperského problému. Proto, se musíme, eh, proto musíme zaujmout stanovisko k vyhlídce Turecka na členství v Evropské unii. Je, je zapotřebí, aby začali dodržovat principy právního státu doma. Nicméně je zapotřebí, aby také například nevykonávali tresty smrti na vězních, aby zkrátka dodržovali své vlastní zákony. Děkuji, pan Korvin Mikke. Děkuji za slovo. Před dvěma lety jsme zde měli delegaci kurdskou a já jim tykrát poradil, aby se s panem Asadem domluvili. Oni to ovšem odmítli velice razantně a já se obávám, že celá kurdská záležitost je vlastně selhala, protože vidíme, že Rusko i Turecko je proti Kurdům. Já sice podporuji to, co řekl kolega ohledně mm, Kurdů, ovšem obávám se, že prohráli. Já jsem pro trest smrti, jsem pro autoritářské režimy a pokud eh, Turecko zavede eh, trest smrti, tak si myslím, že bychom s nimi již neměli pokračovat v jednáních, protože to znamená, že v podstatě vlastně zavádějí retroaktivní záležitosti a já si myslím, že bychom s takovými partnery neměli jednat, protože to znamená, že zítra udělají něco jiného, co slibují dneska a v tom případě si myslím, že skutečně s nimi musíme tuto dohodu uh, zrušit. Děkuji. Já bych rád poděkoval vám, paní Pěry, za vaše mm, popsání celé situace a návštěvy Turecku. Dvě věci jsou pro mě velice důležité. Jednak my jsme přímým sousedem Turecka. Tato dohoda musí být eh, samozřejmě zachována. My odsuzujeme půjč, ale zároveň i uh, tu nesmírně dramatickou reakci proti občanské společnosti v Turecku. Na druhé straně ovšem nesmíme izolovat Turecko. Politická izolace Turecka by totiž vedla k něčemu, co se nám nelíbí, k dalšímu extremismu a další radikalizaci turecké společnosti. Musíme posílit vnější hranice Evropské unie a zároveň spolupracovat Eh, v boji proti terorismu na úrovni zpravodajských služeb. A Turecko musí dokázat to, že, ten, že skutečně musí prokázat, že toto hnutí Gulana je za tímto půjčem PKK je na seznamu. Teroristické organizace ovšem toto hnutí není na seznamu eh, těchto teroristických organizací, čili Turecko musí prokázat, že skutečně toto hnutí, Gulánovo hnutí, bylo za půjčem. Děkuji. Další řečník. Eh, Děkuji mnohokrát za zprávu a také za cestu, kterou jste oba vykonali. Eh, důležité je, aby Evropský parlament tady ukázal svůj postoj a mm, sám jsem byl členem delegace výboru pro lidská práva, zejména v týdnu, kde došlo k imunizaci či ohrožení poslanců tam. Eh, důležitým tématem je, že musíme i nadále ukazovat solidaritu s občanskou společností, ale také se sdělovacími prostředky. My jsme se sešli s panem Günderem, eh, který eh, byl v Evropském parlamentu, který teď není v Turecku. Chci se zeptat, kde je. A jinak si myslím, že třeba zvolit praktický postoj a přístup, eh, abychom společně s Tureckem podpořili vyjednávání o Sýrii, ale aby turecká armáda ne šla na západ od Eufratu a velice mě těší, že budeme kriticky hodnotit příští zprávu paní Piry. Děkuji. Weltmans. Nejprve Tambasky. Za to. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že ta podpora Erdogana je v podstatě není úplně nejlepší, jde to proti našim hodnotám. Boj mezi Gulanem a Erdoganem je v podstatě něčím, co nemůže mít pozitivní dopad na evropské národy. Erdogan podporoval islámsky státy vidíte, že dochází k persekuci učitelů, soudců, novinářů. Pokud jde o Turecko, myslím si, že jsme se dopustili velké politické chyby. Dohoda s Tureckem není skutečnou dohodou, podle mého názoru, jde o vydírání. turecké stanovisko k migrantům. Například to je rovněž důkazem selhání naší strany. Erdogan jasně prokázal geopolitické stanovisko po setkání s Putinem. To, to jde proti našim hodnotám, našim postojům. My nemůžeme liberalizovat vízovou povinnost Tureckem, protože Turecko neplní benchmarky, které jsme stanovili. Nemůžeme zde být zaplaveni tureckými občany nemůžeme umožnit jednání o přistoupení s Tureckem, protože tato země není skutečnou evropskou zemí. Měli bychom spíše donutit tuto zemi, aby plnila mezinárodní právo. Asi 100-150 eh, lidí přichází do Turecka denně před eh, rokem to bylo asi 10 tisíc. Já skutečně nechápu, o jakém selhání se hovoříte. Prosím, další kolegyně má slovo. Ale vůziterem, eh, chutate. Eh, Pane předsedo, děkuji za slovo. Já si myslím, že je úžasné, že se snažíte tam cestovat. Bohužel do této země ovšem bohužel je mi líto, že ne všechny skupiny tam byly zastoupeny. Trochu mě překvapilo, pane předsedo, když jste říkal, že vlastně jste si musel poupravit své názory a stanoviska. To, co slyšíme, tento tón je jiný, než jsme slychali v minulosti. Je zde několik bodů, o by byste ráda zmínila. A zeptala se na to, zda jste hovořili o porušování lidských práv v rámci, nebo v tom, na pozadí migrační dohody. Druhá věc, liberalizace vízové povinnosti, to bylo takové vágní. To si myslím, že není úplně správné, jak jste reagovali na otázky Turecka. Třetí záležitost přistoupení Turecka k EU. Víte, co si o tom myslím? Ani EU, ani Turecko na to není připraveno. Dobrá spolupráce, ano, výborně, proč ne? Ovšem Turecko se v, tomto, eh, v této etapě nemůže dostat do EU. A ještě eh, k tomu, co řekl kolega Balen. Kolenské hnutí dokonce i zde v Bruselu to na ně mělo dopad. Lidé z tureckého původu to pocítili a my musíme eh, zjistit, skutečně zajistit, aby Turecko neinterferovalo v našich zemích tímto způsobem. Děkujeme pan Karo Juvánes má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já, pokud jde o naše stanovisko, to je jasné. My chceme stabilní Turecko, které bude podporovat mír, nebude porušovat lidská práva, bude dodržovat právní stát. A pokud jde o dohodu s Evropskou unii o migrantech, máme určité evropské hodnoty, které prostě nemůžeme dohadovat na základě nějaké à la carte nabídky. Samozřejmě, že je zde i otázka vízové povinnosti, ale i podpora teroristů. A pokud jde o možný vstup Turecka do EU, my jsme již dlouhou dobu volali po setkání v Bruselu, kde bychom prodiskutovali například i možnost spolupráce v rámci meziparlamentních setkání, JPC, s ministry, s ministrem pro evropské záležitosti Turecka, který nás navštívila. a my samozřejmě chceme podniknout reciproční návštěvu. Myslím, nemyslím si, že by turecká strana byla jakkoliv proti této možnosti a zároveň bychom měli v těchto schůzkách pokračovat, pokračovat v rozhovorech, protože toto je cesta před. Rád bych poděkoval vám, pane předsedo, i paní Piry za odvedenou práci. Doufejme, že to bude pokračovat tímto způsobem. Pan Front. Danke, danke, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také za tu významnou cestu, kterou jste podnikli. To bych rád i za svou osobu eh, vyjádřil jasně. Eh, vy chápete teď situaci v Turecku lépe než předtím, jak jste řekl, a proto se chci zeptat, zda jste hovořil s někým, kdo by sympatizoval s gülenským hnutím. Dověděl jste se něco z této stránky, tak abychom eh, získali nějaký kom, nebo co by u, utvořilo poněkud jiný váš názor. Eh, Katy Piri, zjevně dohnala eh, to, co se zameškalo v určitých jednáních a já bych rád vyjádřil, že vojenský puč pravděpodobně v prvních hodinách jsme špatně odhadli. Vzhledem k situaci vojenských pučů, ke kterým došlo v minulosti, kde se reagovalo pozitivně a to by se nám bývalo nemělo stát v současné době a to nám jistě teď způsobuje ty potíže. Děkuji. Uh, Graf děkuji mnohokrát, pane předsedo. Myslím si, v souvislosti s reakcemi na puč odsouzení puče bylo tak trošku dvojsečné, když Turci říkají, že to bylo příliš pozdě navážu na to, co říkal předřečník. Potřebovali jsme několik hodin, abychom pochopili, co se tam vůbec děje. Za druhé, mm, Puč označil Puč jako dar Aláha. Proč? Protože Turecko se eh, vzdalovalo již leta předtím od evropských hodnot a to, co teď sledujeme, je přímo, přímo extrémní urychlení právě tohoto vzdalování se Turecka od evropských hodnot a proto půjč měl katalytický účinek. Také se domnívám jako předseda, že je správné, abychom v tak obtížné situaci Samozřejmě e, potřebujeme Turecko jako partnera, proto nemůžeme e, přilévat olej do ohně. Ale e, jak máme teď argumentovat ve vážnosti, musí být otevřeny nové kapitoly a E, nebo e, je liberalizace vízové politiky technickou záležitostí. Vždyť boj e, je právě o hodnoty, které jsou potlačovány v, v, minulý, v Turecku již několik let. To je i politická otázka, takže neděláme, nedělejme si tedy zbytečné iluze, nepřilévat olej do ohně, ale zase neoddávat se nějakým optimistickým iluzím. Hvala lijepa kolega Brok. E, hvala vám na informacijama koje ste nam dali nakon putovanja u Turku. Děkuji vám, pane Broku. A děkuji také paní Piry za e, veškeré informace, které jste nám předali. E, byla to úspěšná návštěva a je dobře, že upevňujeme kontakty s tureckou vládou. Samozřejmě jsme proti převratu, jak tady všichni opakovaně zmínili. Chtěl bych dát najevo naše znepokojení s destabilizovanou situací v zemi, která je pro nás velmi důležitá a je naším strategickým partnerem v kontextu migrační krize, ale také v kontextu respektování lidských práv. Proto eh, nám dělají starosti eh, okolnosti eh, a signály, které přicházejí z Turecka a hovoří o obnoveném tlaku na lidská práva v Turecku v 21. století. Je nutné, aby se situace stabilizovala a aby kontakty mezi kurdskými silami a tureckou vládou pokračovaly a aby pokračoval e, náš dialog s Tureckem a aby byl posunut na vyšší úroveň tak abychom nalezli řešení na migrační krizi. A je také důležité, abychom pokračovali v předvstupových rozhovorech s Tureckem. Děkuji. Mně bude stačit ta minuta, pane předsedo. Vy jste nejen povyprávěl o své návštěvě Turecka, vy jste rovnou představil linii, které se můžeme držet. Já si myslím, že bychom se na to měli podívat hlouběji. To, co se stalo v posledních měsících v Turecku, nemůžeme jen tak ignorovat a nemůžeme tady uplatňovat přílišný politický realismus. Už jsme dosáhli určitého názoru na Erdoganovu politiku popuči, například ten seznam eh, předpisů byl hotový podezřele rychle po puči. Co to tedy znamená, eh, když říkáme obnovit vztahy s Tureckem? Ze zkušeností víme, že máme dost precedentů, kdy se zapomnělo na lidská práva při našich strategických spojenectvích eh, v otázkách, jako je imigrace. Proto si musíme dávat velikou pozor, veliký pozor a e, měli bychom si dávat pozor, co to znamená obnovení vztahů. Thank you, Chairman. Yeah, um, first time in my life Děkuji, pane předsedo. Já poprvé v životě souhlasím s kolegou Lambsdorffem. My jsme eh, hovořili o lidských právech, o svobodě tisku a tak dále. A teď dokonce Erdogan říkal, že bude propouštěn, propouštět z vězení. A teď naopak zavírá své politické oponenty do vězení, což ukazuje záva- na závažnost situace. Někdo tady navrhoval to, to, byl, to byl návrh, který bychom měli eh, přehodnotit protože prezident Erdogan by měl jednat s poslanci ze všech politických stran v Turecku. Herzlichen Dank, willkommen dann zu Frau Jakonsari. Děkuji, dostáváme se k paní Jakonsari. Děkuji, pane předsedo. Víme, že Turecko je velice eh, složitá společnost. Eh, která si žádá hlubší analýzu. Zejména to platí pro to eh, Gilenovo hnutí. Docházelo k masivnímu zatýkání učitelů, profesorů a tak dále. A je poměrně jasné, že ne všichni jsou gilenisté, jsou to normální občané, kteří se někdy vyslovili kriticky vůči Erdoganově režimu. A eh, má otázka zní, Hrozí nebezpečí tak masivního porušování lidských práv, které nebudeme moci přijmout. Já si myslím, že eh, tohle není jediný problém. Eh, pak bych se chtěla zeptat eh, paní Piry. Měla jste dojem, z lidskoprávních organizací, že jsou důvěryhodné, anebo že jsou to více či méně Erdoganovi nebo Gillenovy lidskoprávní organizace. Jaká je doopravdy jejich role v turecké společnosti? Protože v mnoha eh, diktaturách existují lidskoprávní organizace, které ale nejsou úplně transparentní. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co bych rád připojil na to, co, čemu čelíme, případ Turecka je naprostá transformace povahy jako zemi tu, moderního Turecka. Eh, a pouč státu to jedině urychlí. Nová země, které stojíme tváří v tvář, eh, se začíná budovat na základě velikých vnitřních rozporů. Eh, a nikoli v souladu evropských hodnot, ale hraje samozřejmě regionální roli, ale tato začíná být agresivní a hraje také rozdílnou roli a přibližuje se k Rusku. Tato transformace povahy tureckého státu se dnes děje e, tváří v tář třech působ, těch, kteří jsou nejdůležitější, Gilenu, kurdské otázky, a bez pochyby tady nedošlo eh, k rozumenému postoji vůči Evropě a eh, to znamená, že se naprosto mění eh, Turecko v posledních deseti letech. Vengrat a Mavridis, Mavridis, a Mavridis. Pan Mavridis. Κύριε Τσέρμαν, θα ξεκινήσω με μια γενική διαπίστωση ότι k, já bych chtěl začít obecnou poznámkou. Situace v Turecku se rok od roku zhoršuje. Na tom se asi všichni shodneme. Nicméně, pane předsedo, proč bychom potom měli pokračovat v naší politice, kterou jsme uplatňovali v minulosti? My máme možnost se angažovat, nicméně se neangažujeme. Angažovat se znamená že Turecko samotné eh, by eh, aplikovalo to, k čemu se zavázalo Evropské unii eh, k té otázce vydírání. Pokud Turecko bude trvat na tom, aby v rámci dohody o migraci došlo k liberalizaci víz, pokud by to brali jako nutnou podmínku, tak není to vydírání snad? Tady se změnil postoj za několik posledních měsíců a my musíme eh, bránit zájmy Evropy. Naše hodnoty musí mít prioritu. A tady musíme začít u Kypru. Eh, příští týden v úterý bude v Evropském eh, parlamentu probíhat konference, kde se sejdeme s lidmi z Turecka a ti nám budou vysvětlovat situaci, jaká nyní v Turecku panuje. Děkuji vám. Děkuji. Pár krátkých poznámek, které by mohly být jenom e, obecné. E, já si myslím, že je zapotřebí e, diskutovat a vést dialog o společných rysech a o výzvách. Za prvé, jasně jsme objasnili, na té cestě jsme viděli, že Turecko ve svém vývoji za posledních let se značně vzdálilo Evropské unii. Dochází k porušování lidských práv, omezování svobody projevu a tak dále. To jasně prohlásili zástupci eh, občanské společnosti. Eh, mimochodem, považuji eh, za dobrý ten návrh využít tohoto jako příležitost eh, hovořit o kapitole 23 a 24, abychom v této otázce zjednali jasno. Eh, za druhé je tu otázka právního státu společně s následky státního převratu. Otázka zní, jakou roli tady může sehrát Rada Evropy. Mimochodem to znamená, že eh, nesmí pro, být zahájena legislativní iniciativa, která by chtěla uzákonit trest smrti. Je jasné, že eh, zem, se zemí, která má trest smrti, nemůžeme vést hovory o vstupu do Evropské unie. To je jasné se zemí, která má trest smrti, můžeme jednat o jiných oblastech, protože kdyby ne, tak bychom nemohli jednat ani s Čínou nebo Spojenými státy. To je jasné. E, já mám pocit, e, že na trest smrti nedojde. Takový mám pocit z té své návštěvy. Potom otázka e, poslanecké imunity, tak my jsme hovořili s místopředsedou HDP, který jasně řekl, že budou pokračovat stávající podmínky a my jsme řekli to, co jsme říkali dříve a co já jsem říkal uh, ústně i písemně, že se vyslovujeme pro uh, imunitu, pro ochranu HDP uh, a že je zapotřebí, aby byli zahrnuti do koalice. To si myslím, že je správná cesta k mírovému řešení kurdského problému v Turecku protože jinak bude ohrožena jednota země nebo minimálně stabilita země. Myslím si, že ještě eh, uvidíme, eh, že se hraje určitou roli kyperská otázka. A na to jsme tedy poukázali, že je potřeba najít řešení kyperské otázky a že to je důležitý předpoklad pro rozvoj dalších vztahů Potom otázka eh, souvislosti s uprchlickou krizí. Pane Tenoku, paní Merklová nemůže za všechno, i když za hodně. Při nejmenším eh, toho vyjednávání se účastnil i Jean-Claude Juncker o deseti tisících uprchlících. Eh, tady vlastně nejsme závislí na Turecku. Turecko už za poslední čtyři roky eh, eh, přijalo kolem 4 milionů uprchlíků. Můžete se podívat tady, eh, čí země přijala tolik uprchlíků. Takže Turecko nemáme co kritizovat v uprchlických otázkách. Některé země jsou přetížené už, když vezmou 100 uprchlíků. Na jihu Turecka jsou města, kde 20 až 30 obyvatel jsou syrští uprchlíci což je právě tak eh, zlé, jako kdyby to byla Bratislava nebo Varšava nebo Vídeň. Takže tady musíme být k sobě trošku upřímní v této otázce. A pokud eh, nějakou dohodou přispějeme k tomu, že ti uprchlíci zůstanou tam v strašných podmínkách, tak vlastně půjde o rozhodnutí, které odlehčí nám, odlehčí Turecku. Protože o to, o to tady jde, aby měli důstojné podmínky tam. Ne o jakési politické tanečky, které tady provozujeme. A proto považuji za důležité, aby to vyjednávání trvalo. A pokud to chcete jinak, tak dobře, můžeme eh, postavit plot v Makedonii, eh, ukončit hovory s Tureckem a nashledanou. To asi, ale nemůžou přát řekové přece. Takže zůstaňme realisté. Chceme-li vyřešit problémy nějakým rozumným způsobem. Eh, já jsem proti tomu, aby z Kypru nebo Řecka nebo Itálie se staly uprchlické tábory Evropy tak jak to prohlašují někteří politikové ve střední, východní nebo, již, nebo severní Evropě. Ti tam chtějí mít uprchlické tábory. I má země až do loňského května říkala ne přerozdělováním uprchlíků. Chtěli, aby Italové, Řekové a Malťané to zvládali sami. To považuji za nezodpovědné. Takže teď jsme trošku se pokusili snížit ty počty, což se částečně eh, podařilo. Nicméně na, na, v jižních státech se to ještě mm, zcela nepodařilo. Musíme hovořit o tom, co se děje v Libii. Když hovoříme o Libii, tak tam je ještě méně demokracie a právního státu než v Turecku. Um, měli, hovoříme o úzké spolupráci s Iránem, což považuji za správné, ale když srovnáme uh, Irán a Turecko, tak já bych si vybral Turecko, kdybych si musel vybrat. Hovoříme o mírovém vyjednávání s Saudskou Arábií. Potřebujeme Saudskou Arábii kvůli míru v Syrii. Takže já bych se nezaměřoval výlučně na Turecko v naší kritice. Protože v Saudské Arábii tam je to ještě dvakrát horší, pokud jde o naše hodnoty. Jedna věc je, že jestli se může Turecko stát členem Evropské unie, tak pak musí jasně naplňovat eh, základní hodnoty. Ale u dalších zemí můžeme hovořit o dalších věcech. Eh, to některé země chtějí například úzké vztahy s Ruskem. Takže toto bych se cítil líp v Ankaře. Takže takovéto diskuze se mi nezdají jako řešení. Potřebujeme rozumné řešení. Otázka pana eh, Van Balena o Gilenovi. Tak my jsme hovořili s několika zástupci eh, Gilenovců, vyslechli jsme si je. Eh, je možné, že jsme podcenili jejich infiltraci do státu a eh, jejich eh, vliv. Je pravda, je pravda že když si spolupracoval Gülen s Erdoganem, to připouštím, to jsme také špatně vyhodnotili. Docházelo k určité spolupraci, nicméně ta poznámka o tom, že armáda je atatyrkovská, tak to právě umí i naší pomoci. Já jsem varoval v roce 2004 před tím, že se mění armáda, že se mění její struktura a personál. Komando hraniční stráže, které postupuje proti eh, pašerákům také patří k těm, eh, kteří eh, jsou eh, určitým způsobem inkorporovaní. Takže to, co říkal pan Bálen, to byla také moje první reakce. Jak to, že ty seznamy vznikly tak rychle? Od roku 2013 jsme se dostali na stopu tomu, že se to systematicky řeší, nicméně tehdy to ještě nebylo tak daleko. My jsme tuto otázku pokladli, ale nemů- eh, my jsme ji položili, ale nemáme důkazy pro to, že tomu tak je. Každopádně určitou logiku to má. Potom otázky eh, na regionální roli. Tak to je právě eh, ta klíčová otázka. V Syrii je válka, v Iráku je zástupná válka. Saudská Arábie, eh, Irán a také trochu eh, Turecko na to mají vliv. Já mám dojem, že Turecko prostřednictvím toho puče a mnoha dalších událostí vidí eh, tuto problematiku jinak než před dvěma lety, kdy ještě zvěřilo, že může být regionálním lídrem, zatímco teď mu jde o jednotu státu. Takže Turecko mění své zájmy, což si musíme uvědomit i e, kvůli atentátům islámského státu v Turecku. Mění Turecko názory a já si myslím, že bychom se měli postarat e, o to, aby to bylo e, správným způsobem, protože tady jde jaksi o boj o moc v regionu, o regionální moc. A musíme mít na zřeteli to, že syrští kurdové se dostali do oblastí západně do, od eh, Eufratu, které nejsou původně kurdské a kde teď budou kurdové eh, vládnout. Například Turkům, kteří jsou tradičně etnicky svázaní s Tureckem. A i tady musí platit, eh, že boj proti ISIS nesmí být zneužit k posilování vlastních zájmů v určitých oblastech státu. To je potřeba si uvědomovat. Eh, já proto nemám žádné důkazy, nicméně eh, pokud jde o pana Barzányho a rozhovor s ním, tak eh, při, při nejmenším, tak i v kurdské oblasti je, je spousta různých zájmů. Kurdové nejsou všichni stejní. Děkuji. Katy? Děkuji. Já si myslím, pane předsedo, že jste v podstatě odpověděla na většinu otázek, takže velice stručně k panu Predovi. Samozřejmě, že teď, jak probíhají čistky proti sympatizantům Gilana, že to samozřejmě bude mít dopad na bilaterální vztahy v následujících měsících mezi Tureckem a některými našimi státy. A samozřejmě je zde i otázka toho, jak my naše společnosti, jak jednáme s tureckou menšinou, to je na nás. Turecko se chce stát členem EU, my se nechceme stát členem Turecka. Samozřejmě, že je logické, že nějakým způsobem zasahujeme do vnitřních záležitostí, pokud jde o kandidátskou zemi. To bychom měli říct jasně a zároveň snaha turecké vlády na druhé straně zapojit se do těchto jednání, protože v podstatě máme určité právo v tomto ohledu. Nemělo by to být obráceně. My jsme bohužel viděli, v mnoha zemích opravdu dochází k nárůstu tohoto tlaku mezi lidmi tureckého původu a toto by mělo být tato situace by se měla uklidnit. Totiž to, co všemu dochází v Turecku, by se nemělo odrážet na interní situaci našich zemí. No tam balance, ta jsme přišli příliš pozdě. Ne, není tomu tak. Já eh, jsem se setkala s paní uh, nebo viděla jsem prohlášení paní Borgarinové okamžitě k odsouzení puče, ale myslím si, že jsme podcenili dopad, kterou to mělo v tu noc v Nizozemí. Například se hovoří o tom, zda to bylo všechno pouze jaksi sehráno, zda to nebyl profesionální puč a tak dále. Místo toho, aby jsme se podívali na to, že ehm, více než 250 civilistů hm, bylo zabito. Samozřejmě, že my jsme byli první, kteří jsme odsoudili půjč, ovšem podcenili jsme dopad, který to mělo na občanskou společnost podpora, mm, podporovatel Gulana v armádě, já jsem osobně si to nemyslela, že by tam byla nějaká veliká podpora. Víme, že mezi policií, soudnictví, ano, že tam to asi existovalo v Turecku, to bylo známo i mimo Turecko. Ovšem, jsou to pouze mm, v podstatě domněnky, že jsou to sympatizanti Gulana, tito pučisté, či to bylo organizované ze zhora, že to byly určité jednotlivé osoby. Víme, že asi 1200 eh, stoupenců Gulana bylo propuštěno z armády v eh, srpnu. Samozřejmě, že je to všechno spojeno s eh, tou snahou obud. Samozřejmě, že Jednání o EU přistoupení je otevřeno. Toto Turecko, my jsme to řekli několikrát v Evropském parlamentu, se nemůže stát členem EU. Máme obavy ohledně dalšího směřování této země. Hovoříme o tom, že je to proces otevřený, který může vést k členství, ale i k jiným záležitostem. A toto je rozprava kde jsme změnili naše stanovisko a velice jasně jsme řekli v našich zprávách to, že v posledních několika letech se Turecko vzdaluje plnění kodanských kritérií. Poprvé v tak polarizované zemi, ať již hovořím z MSP, CHP e nebo HDP, to znamená všechny ty největší opoziční strany, poprvé vidíme určitou naději, z této strany, že ten dopad 15. července by mohl přinést něco pozitivního. A to není můj názor. To je názor těchto tří opozičních stran, které v posledních 13 letech byly nesmírně kritické vůči vlastní vládě. S ohledem na tyto informace, proč bych já měla osobně říkat, že to povede k něčemu špatnému? Netvrdím, že to povede pouze k pozitivním věcem, ovšem buďme otevření, diskutujme s opozicí a podívejme se i na názor. Dokonce i HDP, a to byla otázka pana Halita, mírový proces, to je zásadní pro nás, pro EU. Poprvé jsem je slyšela říci představitel HDP v posledních měsících o tom, že by to mohlo skutečně vést k určitému obnovení mírových rozhovorů. Eh, před útokem v Gaze, to je asi týden předtím PKK sdělilo v médiích to, že jsou ochotní no- k unilaterálnímu příměří. To jsme vlastně neslyšeli v posledních několika letech z její strany, čili o tomto výboji bychom měli hovořit. A další věc, a to bych velice ráda řekla, jasně kolegům, je to kandidátská země a proto naše hlavní prioritou je a bude otázka lidských práv a právního státu my to samozřejmě nebudeme nějak potlačovat tyto věci, ale neznamená to, že nehovoříme s Tureckem i o jiných věcech. To samozřejmě pro následování, to je poslední poznámka. To znamená to zbavení imunity poslanců. My jsme velice jasně okamžitě řekli, že to není správný postoj k demokraticky zvoleným politikům. My jsme viděli, jak po puči Turecký prezident eh, až na jednu výjimku pana Demirtaše z HDP zrušil eh, pro následování nebo zakázal pro následování ostatních vědcích představitelů opozičních stran. Mnoho poslanců HDP je ale vyšetřováno. Nebylo nám to potvrzeno sice oficiálně, ale máme určité signály o tom, že toto vyšetřování nyní bylo pozastaveno. Neznamená to, že by snad nemělo pokračovat, ale zdá se v tomto okamžiku, že asi se zřejmě až tak dramaticky v tom nebude pokračovat, tak jak jsme se mysleli začátkem léta. Čili určitě během jednoho dalších příležitostí z Turecka o tom ještě jednat. Vím, že pan předseda pozval turecké představitele tak aby se nebyla pouze tato naše interní diskuze, ale i v rámci uh, smíšeného parlamentního výboru, s, v našem výboru, s představiteli občanské společnosti Turecka. Ehm, samozřejmě, pokud je o Rusko, to asi nemůže být považován za úplně kredibilního partnera. Lidskoprávní organizace, se kterými jsme hovořili, zástupci například ehm, reportérů bez hranic a tak dále. My, ehm, oni byli přítomni na našich interních diskusích a proto bych ráda poděkovala všem kolegům za to, že se zmiňujeme a neustále budeme zmiňovat těchto věcí. Předseda parlamentu by měl, myslím, ve čtvrtek letět do Turecka, již to bylo oznámeno. Zároveň nás čeká EAS návštěva na vysoké úrovni. To bylo oznámeno minulý týden s Pan Lambsdorff se o tom zmínil, my jsme u těch 72 benchmarků velice jasně o tom vždycky hovořili. My nemůžeme hlasovat o eh, liberalizaci víz, pokud nedojde k dohodě u těchto benchmarků. Je to technická záležitost, my jsme, se tam, my jsme nezměnili náš postoj, já bych nechtěla ale říci, že to blokujeme proto, abychom nějak rozlobili Turecko, ale protože prostě neplní tato kritéria. To je poslední bod za mě jsem ráda, že alespoň komisař Hahn a Federika Morgherinová budou vést 8. a 9. září dialog na vysoké úrovni s Tureckem. My bychom měli pokračovat v našich diskuzích. Jistě nás čeká ještě v následujících týdnech a měsících hodně zajímavých zpráv. Děkuji, pane předsedo. 15 minutes, points? Colombia and uh, Why we do not start? Takže, proč nyní, pokud jde o pana Zaryše Volského, eh, proč bychom nezačali s jeho bodem, pokud jde o dodávky eh, plynu? To si myslím, že by bylo dobré, pokud by teda mohlo velice stručně dvě, tři minutky. Takže prosím, máte slovo. Takže já bych to rád, tyto dva body, tímto způsobem prohodil. Takže mohl byste, pane kolego, mohl byste začít? Mohl byste? Duši, mohl, můžete začít. Já ale čekám, pane předsedo, aby ti, kteří uh, chtějí opustit sál, tak učinili. Takže prosím, prosím, můžete. Pane předsedo, mohl byste prosím požádat? Takže prosím vás na těch levných místech, lidé, abyste se tam uklidnili, prosím o klid nebo abyste nás opustili. Takže prosím, děkuji, děkuji, pane předsedo, děkuji. Děkuji, děkuji za tento opravdu, mm, ano, za vaši vizi a tento opravdu nesmlouvavý přístup. Takže, o čem hovoříme? SOS nařízení, to je záležitost, ve které náš výbor eh, připravuje stanovisko. Je to mm, druhé projednání těchto informací. Pokud jde eh, o pozměňovací návrhy, ano, myslím, že to je společné stanovisko, že se to nám odráží přesně tak, jak to sdílí všechny politické téměř Evropského parlamentu a myslím si, že i, tě, i poslanci opravdu se snažili zlepšit celkový obsah dokumentu. Rád bych jim za to poděkoval, za všechny tyto příspěvky. Pan Mark Demesmaker za EKR, to je první, o kterém bych se rád zmínil, ten hovoří o možných rizicích spojených s um, určitými problémy v oblasti vyzbrojování v této oblasti, infrastrukturní záležitosti, dodávek a dále jsou to geopolitické záležitosti jižních a východních uh, oblastí, které budou mít dopad uh, na dodávky Pan Kučok a, a um, kolegyně z ALDE zdůraznili zodpovědnost jednotlivých členských států, pokud jde o energetickou bezpečnost, zároveň ale nebránit společným úsilím v této oblasti eh, nařízení, pokud jde o energetické dodávky a zároveň hovoří o eh, konstantním monitoringu v této oblasti, které je důležité pro bezpečnost Evropské unie, pokud jde o eh, země tranzitní. Pan Pikula, Picula eh, z SAD hovoří o zásadních záležitostech infrastruktury v této oblasti, financování v této oblasti, dvousměrné kapacity, které jsou důležité a dále jsou to takzvané energetické ostrovy a jejich problematika. Dále je to záležitost diversifikace, která je zásadní. A za EPP Dubravka Svíca přišla s několika návrhy, které zdůrazňují solidaritu a zlepšování sdílení informací mezi komisí a skupinou, která koordinuje plyn, dodávky plynu. Všechno to, všechny tyto návrhy podporuji a vítám. Tyto návrhy představují pohled různých stran konzervativců, mm, křesťanských demokratů, liberálů, socialistů v Evropském parlamentu a v podstatě zúrazňují potřebu a i koncenzus zlepšení energetické bezpečnosti EU komise, to bych rád zdůraznil, eh, rovněž hovoří o tom, že to může být provedeno eh, na evropské i regionální úrovni a zdá se, že je zde porozumění mezi našimi členy ohledně toho, že energetika není pouhou komoditou a v tomto obtížném období je pilířem strategické nezávislosti EU a dobře fungující energetické unie. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat rovněž jedné věci, identifikace kritérii povinnosti, to znamená 13.6b článek, návrh v této oblasti, pokud jde o, 13 6b, notifikační povinnost, to o tom bych rád rovněž pohovořil. E, zavádí se zde nový mechanismus informování, pokud jde o kontrakty v této oblasti. Komise navrhuje 40 E, e, mm, jako prahovou hodnotu, pokud jde o spotřebu e, plynu. Toto je, mm, si myslím, základ notifikace v tomto ohledu a já to podporuji. Měl by to být hlav, mělo by to být hlavní kritérium v této oblasti. Pokud je o těch 8 milionů kubických kubíků s jednou výjimkou, aby to mm, pokud jde o ty informace, které se týkají eh, například energetických ostrovů, například pobalských zemí. Absolutním eh, kritériem 8BC článek se eh, ten využívá absolutní a ne relativní kritéria v tomto ohledu, pokud jde o dodávky plynu. A zároveň je to celoevropský přístup a ne právě pro jednotlivé země, například v oblasti konkurenceschopnosti tam, kde máme evropské prahové hodnoty v absolutních a ne relativních eh, eh, podmínkách. No, ale to velikost a dopad na celkový energetický trh EU a ne na jednotlivé země. Jednotný energetický trh a prostor a jeho vytvoření je jedním z pilířů energetické unie. 8 miliard kubíků představuje asi 4,5 celkové neevropské eh, dodávky plynu do EU. To je částka, která má dopad na regionální a dokonce i celoevropské trhy a proto si myslím, že je dobré, jak tvrdí komise, že by měli mít přístup k těmto informacím, tak aby eh, eh, ty informace, které například mají některé země jako Rusko. Těch 40 40% eh, konkretizovaných pro jednu zemi umožní zveřejnění informací o jednotlivých kontraktech, které jsou relativně drobné ve střední a východní Evropě a zároveň umožní eh, to, že velké kontrakty ze západní Evropy nebudou zveřejněny. To znamená, že by zde byla nevyvážená situace. Toto je přístup, který zastává i výbor REKI v jejich stanovisku. Parlament tímto vysílá jasný signál komisi a členským státem, ohledně, e, e, no, no, e, státům to, že potřebuje jasná pravidla transparentnost pro malé i velké hráče a poskytne to rovné podmínky pro evropské společnosti a zároveň to zvýší bezpečnost energetickou bezpečnost členských států vůči energetickým vnějším vývozům. Eh, samozřejmě, že Putin má eh, všechny karty na své straně. Eh, Juncker je bohužel nemá. Tato situace se musí změnit. Děkuji. Hvala, gospodine predsjedniče. Děkuji za slovo, pane předsedo. Šest členských států je závislých na jednom dodavatelském zdroji a přerušení dodávek v tomto ohledu může znamenat obrovské problémy, proto musíme nadále investovat do projektů, které by diversifikovaly zdroje a kanály dodávek. Přerušení dodávek v tomto ohledu má většinou dopad na více než jednu zemi a proto Souhlasím s tím, že silnější regionální koordinace na základě určitých standardů je zásadní a že by to mělo probíhat na EU úrovni. Národní hodnocení, národní plány nejsou dostatečné pro řešení krizových situací. Proto bychom měli propojit energetiku i s našimi strategiemi v oblasti zahraniční politiky. Souhlasím s tím, že je zde i, by zde mělo být propojení s transparentností a prvky transparentnosti a ne pokud jde o procento celkové spotřeby eh, jednotlivých zemí, ale eh, vůbec těch nakontrahovaných energetických zdrojů protože jednotlivé země přistupují ke spotřebě energetické oblasti jiným způsobem. Samozřejmě, že je zde důležitá koordinace mezi jednotlivými sousedy a lepší řízení, pokud jde o přerušení dodávek na hranicích EU. Rovněž si myslím, že tento návrh by měl zahrnovat i povinnost členských států, pokud jde o energetickou komunitu. Poprvé zde hovoříme o zásadě solidarity, to je, myslím, pozitivní krok správným směrem, který bychom měli podpořit a zároveň definovat zásady toho, jak bude aplikován. Rád bych poděkoval panu Zárioši Volskému, panu zpravodaji, protože byl nesmírně otevřen všem našim návrhům. Děkuji. Ja, ik ook eh, wil in de eerste plaats de rapporteur, eh, meneer Sarjus-Wolski, van harte... bych eh, rád poděkoval panu zpravodaji Volskému. Mm, nesmírně těší, že tento výbor uznává význam tohoto stanoviska, protože tady máme mnoho témat, které musíme zapracovat. My čekáme na kompromisní pozměňovací návrhy, což bude základ pro další spolupráci práci. Já už k tomu mohu říct následující čtyři body. Podporuji všechny pozměňovací návrhy, eh, které se zaobírají ohrožením dominantních hráčů. K tomu jsem také podal několik pozměňovacích návrhů. Logicky z toho vyplývá, že nebudu podporovat návrhy, eh, které Eh, který chtějí oslabit eh, význam eh, monopolního postavení. Potřebujeme energetické sítě, pozměňovací návrhy, které neuznávají tuto nezbytnost, na několik takových existuje, ty jak si unikají základní myšlence energetické unie a to nemůžeme akceptovat. Za třetí bych rád řekl, že budu podporovat pozměňovací návrhy, kteří, které říkají, že je třeba zohlednit specifický regionální charakter. V tomto nařízení budeme potřebovat větší regionální spolupráci. A na závěr bych rád zdůraznil, že nesouhlasím s pozměňovacími návrhy směřujícími k harmonizaci energetické politiky na, na evropské úrovni. Flexibilita je nutná. Děkuji mnohokrát panu zpravodajovi, který může počítat s mým konstruktivním přístupem. Děkuji, pane předsedo. E, I já bych chtěl poděkovat panu Volskému za skvělou práci. Velice dobře se nám spolupracovalo. A mohu k tomu dodat následující. Samozřejmě existuje napětí mezi Ruskem a Ukrajinou, což znamená, že bude zapotřebí dalších opatření na zajištění energetické bezpečnosti. To všechno je obsaženo v pozměňovacích návrzích. Voláme po silnější regionální spolupráci a regionální koordinaci je tady definováno šest regionů v Evropské unii, to, je, to jsou definice Evropské komise. Nicméně není tady přesně jasné v tom nařízení, zda členské státy eh, mají přejímat odpovědnost. Takováto odpovědnost ale nebrání regionálnímu přístupu, což by v našem prohlášení mělo zaznít. Podle mého názoru eh, některé z návrhů dávají více eh, pravomocí a kontroly Evropské komisi, eh, což jde proti zasadám volného trhu. A jsou tady zaváděna také určitá omezení pravomocí členských států. Proto se ptám sám sebe, zda tady platí princip proporcionality zda je v tomto nařízení eh, správně uplatňován. Některé členské státy by totiž mohly žádat výjimku. Děkuji. Ještě někdo další se chce přihlásit o slovo? Ne? V tom případě lhůta pro pozměňovací návrhy, hlasování v AFETu 12. října, eh, pardon, 12. září. Pan Austrevičius s tím má problém, nebo je to v pořádku? Dobře, děkuji, pane Sariuš Volský. Dovolte, abych učinil pár poznámek naší cesty do Kolumbie. Zažili jsme v minulých letech, že tam došlo k dohodě Cesta, kterou jsme museli posunout, se nakonec konala a myslím si, že jsme vedli dobrá jednání eh, všech sedm členů delegace s prezidentem Santosem, ale i s ex-prezidenty, eh, kteří, za, eh, kteří mají různé pozice protichudné. Tento konflikt stál život 220 tisíc lidí přes celá desetiletí a proto můžeme být šťastní, že teď se konečně dospělo k dohodě prosadit to, e, ještě není tímto ujednáním naprosto zavedeno, protože k tomu bude ještě referendum. E, byli jsme dotázáni, zda bychom nemohli poslat delegaci pozorovatelů. E, prezident Schulz to ještě potvrdil, předseda Schulz tedy, takže bychom to měli asi udělat abychom tam poslali delegaci ke konání referenda. Překonání konfliktu má jistě různé motivy u různých stran, ale domnívám se, že referendum eh, bude rozhodovat eh, tu významnou otázku, kterému, které může, která může stvrdit roli předchozího prezidenta Orivy, který vytvořil předpoklady pro boj proti rebelům, proti povstalcům, kteří, které přiměl k tomu, že byli ochotni zahájit mírová jednání. Takový mírový proces samozřejmě znamená také, aby ti, kteří byli chápani jako teroristé, byli zapojeni do politického procesu. To je samozřejmě významný politický krok aby, eh, aby byly usídleny v určitých provinciích, to je otázka s reformou půdy. To souvisí, promiňte, s reformou půdy, což je nesmírně důležitá, souvisí to také s podmínkami určitými a to je to nejobtížnější, aby ti, na které se pohlíží jako na ty zodpovědné za terorismus z části, z toho výjdou beztrestně. Takové diskuze máte v každé společnosti, jak dosáhnout míru. Tam je důležité, aby ti, kteří normálně by byli souzeni v procesu, se musí stát partnery. To je velice obtížné a u prezidenta Orila musíme vidět, vidět že jeho otec velice tvrdým způsobem krutě byl zavražděn teroristy a celá řada, takřka v každé rodině jsou oběti této občanské války a z rozumných lidských důvodů eh, v konkrétních případech tady mají lidé různé názory, různé mínění, ale to je třeba pochopit a proto je důležité, abychom vyjádřili naši podporu zahájení mírového procesu, ale že také chceme pomoci v této otázce. Evropská unie již udělala určité sliby eh, pro pomoc 570 eh, miliony eur pro nejbližší roku, ro, roky a také řada členských států převzala určité závazky, aby tímto způsobem jsme mohli podpořit. Má země tady šla příkladem vysokou částkou protože samozřejmě to bude mimořádně obtížná záležitost při provádění eh, reformy eh, pozemku, aby eh, se to dělo za rozumných sociálních a ekonomických aspektů. A to bude nesmírně obtížná akce při té reformě půdy. Eh, aby tady mohla být nastavena situace, kdy obě strany z ní budou mít užitek. Ale rozhodně musíme proklamovat, že podporujeme tento mírový proces, účastníme se ho. A my v rámci diskuse mezi partnery. Už jsme před půl rokem na základě videa, které se zde eh, promítnulo, vedli. Eh, čili eh, žádám vás, abyste podpořili vyslání pozorovatelské mise do referendum a naše úsilí podpořit mírové úsilí. Děkuji mnohokrát, pan Preda. Děkuji vám, pane předsedo jak jste právě řekl, my jsme nejprve nejeli, tak jak bylo plánováno začátkem března. Eh, předpokládalo se, že ten, tenkrát pojedeme do Buenos Aires, ale mm, eh, protože byl zrušen let z Buenos Aires do Bogoty, jeli jsme později. Myslím si, že ta cesta byla dobrá, protože Politicky byla eh, začátkem června politická situace daleko jasnější a 25. srpna došlo k definitivní dohodě mezi zástupci mm, vlády a Farku, kdy byla tato dohoda podepsána. Eh, domnívám si, že tato návštěva byla velice dobře připravena. Jak už jste se o tom zmínil, eh, měli jsme nesmírně zajímavá setkání, jak s panem prezidentem Santošem, tak s Oribem, eh, bývalým prezidentem, ale také Gaviviem. A Gavivio bude mluvčím při určování toho, kdo eh, bude žádat referen, v referendu hlasování pro. Eh, měli jsme tady významné setkání i s Oribem a myslím si, že ta myšlenka vyslat pozorovatelskou misi je velice dobrá. Myslím si, doufám, že to bude možné zorganizovat velice rychle. A závěrem bych řekl, že otázka, kterou si budeme pokládat, je otázka postavení a statutu Farku, protože my zatím je máme na seznamu teroristických organizací. To znamená, tady bude třeba podívat se na to, promiňte, neslyšíme bohužel poznámku. Ano, já vím, že paní Gomeš chce zjednodušit seznam teroristických organizací, že žádala, aby PKK z ní bylo staženo dobře. Ale FARC je na tom seznamu, čili budeme muset se zaobírat tím, co budeme dělat před a po referendum. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Byla to úspěšná delegace, jak jste správně řekl, pane předsedo. Byla, byl to výsledek slyšení a plenární debaty s usnesením a je to další krok v podpoře našeho parlamentu pro mírový proces v Kolumbii a já vám gratuluji, pane předsedo, za roli, kterou jste eh, v tomto úsilí sehrál. Eh, my jsme si vyslechli bývalého prezidenta, který je vůdcem vlastně kritiků mírového procesu v Kolumbii. Šlo tady o to, čemu on říkal beztrestnost. Já si myslím, že to je důležité. Při naší delegace jsme zjistili, že tam nepanuje beztrestnost. Je to pravdivý a spravedlivý proces eh, pod vedením prezidenta Santose a e, ten se tedy dotýká e, válečných zločinů. E, je zapotřebí, abychom to říkali a aby nás bylo slyšet, protože pokud hlavní námitka proti mírové dohodě v Kolumbii zní, že zloč, válečné zločiny budou beztrestné, tak to je neopodstatněná námitka, protože nebude beztrestnost. E, pokud jde o referendum, tak vy jste říkal, pane Broku, že pan Uribe a Landes se vrátili s předchozími se a byli poměrně pesimističtí z výsledku referenda. E, je v tom ironie, že zrovna já, britský poslanec, něco takového říkám, nicméně já jsem se vrátil s optimističtějším hodnocením e, možná možnosti eh, referenda. Jasné je, že mezinárodní eh, komunita a i Evropská unie musí se pokusit legitimizovat tuto dohodu, aby byl podpořen eh, mírový proces, což by mohlo vést k vítězství v referendu. Pak jsou tu závažné problémy, jako je zacházení z vězni. Ministr spravedlnosti s námi mluvil velice otevřeně. E, I média a zdravotní péče pro vězně byly předmětem diskuze. E, je pravda, že dochází k více porušování lidských práv než předtím, protože jednotlivé e, strany se snaží získat vliv, to je pravda, nicméně na druhou stranu souhlasím s panem Predou. Nesmíme bojovat staré války v, parlament, v našem parlamentu, protože v Kolumbii se situace změnila. Říkal to sám eh, prezident Santos, že teď vlastně už není nikdo eh, nalevo. On nicméně chce, aby eh, byl uzavřen mír a aby se země posunula dál. A všichni v našem parlamentu by si to měli uvědomit. Pokud jde o seznam teroristů, tak eh, to, co říkal pan Preda, je velice férové. Měli bychom se na to ještě podívat. Více už nechci říci eh, ve svém příspěvku, nicméně eh, všichni jsme lecos o tom slyšeli a měli bychom si ujasnit eh, priority v Bruselu. Peníze. Peníze jsou důležité, ano, pane Broku, ale důležité je, aby byly vynaloženy spravedlivě mezi dřívější konkurenty protože každá strana má určité zástupce v tom orgánu Eh, je zapotřebí, aby se tímto způsobem vybudovala důvěra. Eh, o tom bychom měli diskutovat detailně v našem parlamentu. Nicméně, jak jste říkal vy, pane Broku, i vy, pane Predo, je možné, že po 30 letech strašlivých válek a krveprolití přijde mír. A to bychom si měli uvědomit a vynasnažit se udělat pro to cokoliv, aby, to, aby se to stalo. Thank you, Mr. Chairman. First of Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat kolegům, kteří eh, zorganizovali ad hoc eh, návštěvu výboru AFET do Kolumbie. Bylo to velice dobře zorganizováno, byly to dva dny nabité schůzemi, které byly nesmírně užitečné a zajímavé. Byla podepsána mírová dohoda minulý týden v Havaně Eh, první den v životě bez války. Tak, zněl nadpis, tak zněly nadpisy v kolumbijských novinách. Eh, jak už bylo zmíněno, v říjnu se má konat referendum. Eh, můj dojem z Kolumbie byl takový, že ta mírová dohoda musí být schválena většinou populace. Přestože bývalý prezident Uribe a jeho strana vyjadřují znepokojení a výhrady k této dohodě, říkají, že tato dohoda nepřináší přinese spravedlnost a naopak FARC se dočká beztrestnosti. A teď je na Kolumbijcích, aby schválili mírovou dohodu, anebo ne. Není pochyb o tom, že dohoda je velkým krokem vpřed směrem k míru v Kolumbii. V zemi začne mnoho paralelních procesů. Usmíření, integrace, odškodnění, rehabilitace. Vzhledem k tomu, že v Kolumbii je více než 8 milionů obětí zvěrstev a zločinů Farku, eh, pouze v Bogotě je 630 tisíc lidí, kteří se zaregistrovali jako oběti. 5800 vojáků FARC už teď žije normální život a snaží se znovu integrovat do společnosti. 7 až 8 tisíc vojáků je stále ještě v ozbrojených skupinách v džunglích. Takže e, představte si to měřítko e, problémů, před kterými země a její obyvatele stojí. Bude si to žádat čas a spoustu zdrojů, především finančních, e, než nastane usmíření a než bude dokončena reintegrace. Zkušenosti a pomoc Evropské unie přitom budou zapotřebí. A nakonec nezapomínejme na to, co už zmínil můj kolega Christian Preda. Nezapomínejme, že FARC je stále nadále na evropském seznamu teroristických organizací, což je problém, kterým se budeme jistě velice brzy zabývat. Děkuji, pan López. Gracias, presidente. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Také já eh, jsem měl eh, tu čest účastnit se delegace a rád bych vyzdvihl užitečnost a příhodnost eh, takové mise, zejména v případě Kolumbie. To bylo velice komplexní, velmi dobře organizované s relevantní politickou podporou v historickém okamžiku pro tuto zemi tak jak tato země je významná v posledních měsících, kde se ukončuje válka trvající více než 50 let několik úvah k tomu, co jsme tam viděli a čím žije dnes Kolumbie. Je to skutečně historický okamžik po čtyřech letech vyjednávání a rád bych vyzdvihl a zdůraznil, že během vyjednávání tohoto mírového procesu tak významného pro zemi tak a také pro region hrály velice aktivní roli také oběti byly velmi zapojeny do vyjednávání, i když ty případy byly vyjednává eh, komplexní a obtížné. Zároveň e, lidé, kteří tvořili část Farku, byli součástí Farku, tady hráli významnou roli. A vidíte, že samozřejmě spravedlnost tradiční nebo justice tradiční je eh, jiná, ale měli jsme tam relevantní zapojení všech politických aktérů. Kolumbie je velice specifická země a FARC ukazuje, jaké sla, jaká slabá místa měla strukturu, eh, jaká slabá byla struktura státu protože nebyla schopná obránit určité oblasti. Docházelo k momentům, kdy tady bojovaly proti sobě tři strany. Nebyly eh, tady dostatečné postupy proti Eh, obchodování s drogami, ale víme, že je to druhým nejvýznamnějším státem Latinské Americe, které vynechalo sociální rozměr to na úkor obyvatelstva. Ale ten mírový proces je také příležitost tomu, aby eh, se upevnil stát Kolumbie, který nefungoval řadu let aby se skoncovalo eh, s touto válkou trvající 50 let. Referendum je relevantní. Byly tady i kampaně proti, ale mezinárodní pozorovatele, včetně Evropského parlamentu, můžou tady sehrát významnou roli. Neslyšíme pana předsedu? A, a... Everyone who is a terrorist or was... Všichni, kdo byli teroristé, jsou teroristé, vždy je mm, porovnáváte s Mandelou, ovšem on nikdy neorganizoval mm, pašování drog. Ano, dobře, já souhlasím, souhlasím, ovšem některé organizace byly považovány za teroristické a byli prostě staženi z tohoto seznamu a my prostě bychom neměli být více katoličtí než papež, pokud jde o to, co se bude dít v Kolumbii, jakožto výsledek tohoto referenda. Doufám. Já jsem navštívila Kolumbii v vězení pro ženy, ženy, odborářky, které byly obviněny z toho, že jsou členky Farku. To bylo úplně na počátku mandátu pana prezidenta Santoše. A on skutečně směroval k tomuto cíli již tehdy. Je to obrovský úspěch my jsme je měli podporovat tím, že jsme navštěvovali, tu, že navštívíme tuto zemi a že budeme svědky referenda. Jsem proto, je to opravdu výborná zpráva. A zároveň to, že tam panuje nerovnost, Juan se o tom před chviličkou zmínil. Je to silná společnost, která roste, která má své mechanismy, opozici, občanská společnost, která se zabývá samozřejmě i tou centrální otázkou boj proti beztrestnosti a to by mělo být části našich rozhovorů s naším protějškem v Kolumbii. <clears throat> Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem se zúčastnil jedné parlamentní mise před několika lety do Kolumbie a mohl jsem na vlastní oči vidět to napětí, které panuje v této zemi v důsledku násilí, které tam přetrvávalo celá léta. Myslím si, že stávající výsledky jsou ob- úžasné a že tuto dohodu bychom měli podpořit, nejenom slovy, ale i finančně a technicky. Naše mise, pozorovatelská mise v období referenda je krok správným směrem v říjnu. A ještě jedna poznámka. Já jsem členem delegace pro Indii a rád bych řekl, že pan Ravi Shankar, který je známý v Evropském parlamentu a který byl důležitý při několika různých misích tohoto charakteru v Evropě, eh, ve světě, řekl, Je to člověk, který dosáhl mnoho úspěchu ve svém životě a skutečně je i on rovněž pro tento nenásilný přístup Gandhiho celé záležitosti. A nyní Mercosur, externí služba, šéf delegace, který je mezi námi. Vždycky samozřejmě oslavuje mír. Takže není zde mezi námi, tím ukončíme tento bod a dostáváme se k dalšímu bodu. Dalším bodem je Afghánistán. Společně s podvýborem pro bezpečnost a obranu DEFCO Kollege wird gleich noch So. I think, uh, because... Se domnívám, eh, jakože máme problémy se vstupem do budovy, Pan Amilhat mezi námi ještě není, ovšem je mezi námi jeho kolega, takže já bych navrhovala, abychom okamžitě začali. Doufám, že se o pana, od pana Víganda dočkáme vysvětlení současné situace v Afganistanu také po NATO samitu ve Varšavě v souvislosti s donátorskou konferencí, která bude mít nesmírnou, nesmírný význam. Zejména v rámci dohody o spolupráci týkající se partnerství a rozvoje. Pane Vígande, máte slovo. Herzlichen Dank. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo za to, že dnes tady můžeme blíže hovořit o tomuto tématu. Vy jste eh, hovořil o mírovém procesu v Kolumbii, který jste zde právě všichni diskutovali, eh, kde bylo dosaženo mírové dohody a dnes začíná velice důležitá mírová konference v Myanmaru eh, kde takřka všichni zúčastněné strany konfliktu se sejdou Doufáme, že i v Afganistanu jednou dospějeme k tomu, aby všichni zúčastnění se domluvili na obšírné mírově dohodě. I když eh, tak daleko jsme vůbec nedospěli a eh, budeme muset spolehat na podporu afgánské vlády, abychom tuto zemi nenechali uvrhnout do ještě komplikovanější situace, než jaká tam panuje dnes. E, jsem velice vděčen za e, to, že mohu podat zprávu kolegům v našem výboru. E, dátelská konference právka Afghánistán bude konat v Bruselu 4. až 5. října pro mnoho novinářů a možná i pro mnoho e, politiků e, Afganistán se trošku ztratil, ztratil z hledáčku, protože e, vypukly další velice vážné krize v našem blízkém sousedství. Nicméně Afghánistán je stále ještě velice palčivá krize, je to země, která se musí stabilizovat. Tamní situace je nadále složitá, eh, úmrtnost je 100 až 200 osob denně. po varšavském summitu, eh, o kterém už hovořil pan předseda, eh, který byl důležitý a soustředil se na bezpečnostní požadavky NATO, byly získány finance pro Afghánistán na nejbližší léta, na bezpečnostní výdaje a na přítomnost vojsk mezinárodní koalice v Afghánistánu. A to teď má být doplněno eh, zvláštním eh, úsilím z naší strany, eh, kdy chceme združit zhruba 70 partnerských zemí a 30 mezinárodních organizací na konferenci o sociálním a ekonomickém rozvoji Afganistánu. A snažíme se po bonské, tokijské a londýnské konferenci zajistit potřebné financování na další čtyři roky pro vládu národní jednoty. Nebudeme se ale zabývat pouze financemi, ale i dalšími relevantními otázkami, které jsou pro úspěch vlády eh, důležité. Eh, bude tedy eh, se, jedna část se bude konat 4. Eh, října půjde o roli žen v Afganistánu a o eh, rozvoj. Eh, kromě toho také proběhne dialog na vysoké úrovni o migraci, během kterého hodláme formálně podepsat společné prohlášení o cestě vpřed, pokud jde o zpětné přijímání a navracení migrantů, kteří nemají právo pobytu v dané zemi a budeme se snažit eh, překonat poslední překážky ve, pro dohodu o partnerství a spolupráci mezi EU a Afghánistánem, kterou, jak doufáme, na té konferenci podepíšeme. Vítám tady Piera a Milata, který právě přišel. Eh, pokrok v uplynulých letech byl značný, nicméně nerovnoměrný. A musíme mít stále na paměti, že se to může kdykoliv zvrátit. Zbývá toho ještě hodně. Neustále je situace křehká, je vysoká míra chudoby, práva dětí a žen si žádají realistický přístup, který by bral v potaz výzvy, které v zemi existují. Územní kontrola národní vlády se nevztahuje na celé území státu, ale pouze zhruba na dvě třetiny. Do toho ale patří všechny, všechna hlavní města provincií a silnice, které je spojují. Potřebujeme předvídatelnou a udržitelnou podporu od mezinárodní komunity, aby se situace mohla stabilizovat a abychom zemi nabídli výhlídky na základě vzájemné odpovědnosti. Jsou před námi značné výzvy. Za prvé, bezpečnostní situace je i nadále zdrojem znepokojení. Spojené státy se rozhodly udržovat poměrně vysoké počty vojsk i po stažení těch hlavních sil a právě tak hlavní partneři USA, včetně našich členských států několika. Eh, je potřeba eh, i nadále podporovat eh, vývoj. Za druhé, je zapotřebí politické ochoty napříč politickým spektrem, ochoty k reformám, které by měly trvalý dosah. Zejména je zapotřebí důvěryhodný volební systém, volební kalendář a reforma ústavy. Dále po poměrně úspěšných letech růstu došlo k ekonomickému propadu a e, musíme říci, že e, i tady e, vlastně došlo ke ztrátě pracovních míst a míra chudoby, která je vysoká, je realitou. Musíme přispět ke stabilizaci Afghánistánu a také okolních zemí, které by měli v první řadě mít zájem na stabilitě Afganistánu je potřeba, abychom se kolektivně zavázali k boji proti terorismu a k, k boji proti obrovské ilegální ekonomice, ze které těží především eh, Taliban, i když nejen on. Musíme spolupracovat s národní vládou, abychom zmírnili migrační tlaky což je pro afgánské sousedy blízké i daleké čím dál větší problém. Úzce spolupracujeme s afgánskou vládou a s klíčovými poskytovateli pomoci Říjnová konference se bude zabývat, no, bude se stávat ze tří eh, hlavních pilířů. První je reforma, eh, druhá je eh, podpora a třetí politický proces, který bude podpořen regionálními aktéry. K tomu prvnímu, reforma je zapotřebí balíček, který by přinesl hmatatelný pokrok afgánskému státu, je zapotřebí implementovat reformní balíček, který byl schválen vládou Národní jednoty. Ten má mnoho podob a forem, e, zejména je to rámec pro mír a rozvoj Afghánistánu a e, rámec pro e, soběstačnost a vzájemnou odpovědnost, který obsahuje klíčové indikátory. My na tom spolupracujeme s afgánskou vládou a brzy budeme moci podat podrobnější eh, informace. Za druhé, to financování jako takové. Naším cílem je eh, udržet mezinárodní podporu na eh, současných hodnotách přibližně, a to po čtyři roky, tedy do roku 2020 a chceme zvýšit efektivitu této pomoci a podporovat eh, nové eh, rámce pro rozvoj Afghánistánu, protože nestačí mít eh, velká čísla v makroskopickém měřítku, důležitá je efektivita vynakládání těchto prostředků, jak určitě potvrdí můj kolega z DG DEVCO. Evropská unie se tím zabývá na úrovni institucí, ale kromě toho i členské státy dávají najevo, že chtějí uchovat současnou výši příspěvků, což za Evropskou unii můžeme už potvrdit. A dále regionální podpora pro mírový proces. Tady vlastně afgánská společnost je velice eh, různorodá, nicméně tady jdeme všichni stejným směrem. Ať už hovoříme o Číně, Indii, nebo Pakistánu, nebo e, Iránu, nebo o Střední Asii, Rusku, tak to všechno jsou regiony, které potřebujeme mít na stejné straně. Na straně stability, míru a přeshraniční ekonomické spolupráce. Takže to jsou ty tři hlavní eh, oblasti a já doufám, že ve všech třech se dočkáme konkrétních výsledků. Eh, implementace reformního programu eh, na vlády národní jednotu, který je ambiciózní, tak jak tomu dosud nebývalo se snaží zajistit co nejlepší eh, podporu, což je zásadní také pro ochotu dárců přispívat. Možná eh, víte, že nedávno došlo k určitému napětí mezi afgánským prezidentem a e, hlavním e, chief executive v interpretaci dohodě o národní vládě. A je důležité, aby zůstala politická stabilita zachována a aby různé frakce, které jsou ve vládě zastoupeny, společně pracovaly na realizaci reform směrem k ekonomickému e, rozvoji, což ovšem není jisté. Nedávno probíhaly telefonáty mezi hlavními protagonisty a paní Mogherini. Ještě bych chtěl zdůraznit dva eh, elementy této reformy. Jde o reformu volebních institucí, včetně odsouhlasení eh, volebního kalendáře pro spožděné eh, parlamentní volby a také dodržování lidských práv, což je další závažný problém. Pokud jde o to druhé, o lidská práva, je zapotřebí opatření proti násilí na ženách a dětech a proti nuceným sňatkům. Je také potřeba bojovat proti mučení a e, hrubému zacházení. Doufáme, že ještě před konferencí vláda učiní e, nutné kroky k tomu, aby mohla ratifikovat úmluvu proti mučení. V nejbližších dnech očekáváme dokončení mnoha návrhů, které budou utvářet vládní politiku v budoucnu prostřednictvím eh, národního rámce pro mír a rozvoj v Afghánistánu a prostřednictvím rámce vzájemné zodpovědnosti, eh, o kterém už jsem hovořil. Ty eh, budou základem pro to, aby většina dárců postupně mohla upouštět od finanční podpory a aby mohla postupně přicházet stačnost aby eh, afgánská vláda eh, si vystačila s vlastním příjmem, který zatím pokrývá asi 50 eh, národního rozpočtu. Je jasné, že to záleží na schopnosti afgánské vlády konat kroky směrem k úplné soběstačnosti ke které musí patřit stabilní demokratická společnost s principy právního státu, s efektivním a nezávislým soudnictvím. Musí dojít k pokroku v boji proti korupci. Korupce je zejména kritickým problémem a implementace účinných protikorupčních opatření budou moci sloužit jako měřítko pokroku. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že úsilí o budování státu v Afghánistánu může pokračovat pouze, bude-li spočívat na posílené regionální spolupráci. Rozvoj a bezpečnost jsou vzájemně provázány. Bez bezpečnosti není rozvoj a bez rozvoje není bezpečnost. Proto potřebujeme reálnou politickou podporu na regionální úrovni a vynasnažíme se ze všech sil i na nejvyšších politických úrovních, aby toto nastalo. A prostřednictvím konference eh, také eh, oslovíme Rusko, Pakistán, Čínu, Indii a Irán. A na okraji této konference povedeme také strategické dialogy s Pakistánem a se středoazijskými státy. V zemi panují také obrovské humanitární problémy spojené s uprchlíky a vnitřně vysídlenými. E, afgánští uprchlíci v Pakistánu a v Iránu těch je 2,9 milionů a 3,5 milionů pořadě. Potřebujeme tedy nějaký závazek, který by zmírnil migrační tlaky také s ohledem na Evropu. A pracujeme na organizovaném návratu, navracení eh, afgánských uprchlíků, kteří tvoří největ, druhou největší skupinu ilegálních migrantů v našich zemích. Takže to byly ty tři oblasti. Reformní agenda, eh, partnerství a regionální dynamika. Prostřednictvím tohoto doufáme, že bruselská konference vyšle jasný signál eh, pro obnovené partnerství pro Afghánistán. Nemůžeme si dovolit, aby Afghánistán selhal, protože to by sebou neslo uh, vysokou cenu. Děkuji. Eh, Amilat. A nyní má slovo pan Amilat. Thank you, Chair. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád ponechal i čas na dotazy a proto se zaměřím na přípravu samotné konference. Na samotnou podstatu, ne úplně všechny ty logistické záležitosti, ovšem jsme vám k dispozici pro jakékoliv dotazy v tomto ohledu budete mít. Takže hlavní cíle této konference Samozřejmě, že očekáváme v rámci toho afgánského rámce pro rozvoj a mír, můj kolega o tom hovořil, to je vlastně základ nové vládní politiky této země. Toto je dokument, který by měl ospravedlnit veškeré ty přísliby mezinárodní dárcovské společnosti nebo společenství. My jsme spolupracovali s vládou tím, že jsme okomentovali celý tento dokument v posledních několika měsících že jsme připravili několik verzí tohoto dokumentu. A doufáme, že schůzka, která proběhne příští týden v Kábulu, umožní mezinárodnímu společenství přijít s posledními komentáři v tomto ohledu a nějakým způsobem finalizovat text. Druhá věc, nebo druhý pilíř celé této konference, hlavní základy pro ten kompakt mezi Afganistánem a mezinárodním společenstvím je rámec vzájemné odpovědnosti, se kterým se přišlo v Tokiu. Ten byl aktualizován v Londýně na poslední konferenci a v současné době máme jeho poslední verzi. Doufáme, že bude k dispozici v průběhu této konference. To je opravdu nutné, obsahuje to jednotlivé indikátory, které by umožnily mezinárodním společenství a zároveň afgánské vládě prodiskutovat a vést dialog o vzájemných povinnostech. Stávající rámec vzájemné odpovědnosti obsahuje dva indikátory, kterým se věnuje veliká pozornost Bruselu. Jednak je to plán pro boj proti korupci vlády na různých ministerstvech znamená, že jsou to ministerstva financí, ropy, obchodu, dopravy, civilního letectví, komunikačních technologií, ty, které produkují výnosy vládního charakteru. Budou tam probíhat právní eh, vládní eh, akce a kroky. Jsou tu ministerstva, která bohužel jsou ohrožena korupci a bude to testováno. A dále je to prosinec 2016, kdyby mělo dojít eh, k dalšímu programu oblasti soudnictví propojenému se starým programem. Zároveň hovoříme o nových indikátorech v této oblasti vzájem, rámce vzájemné odpovědnosti a třetí a čtvrtý pilíř se týkají prioritních programů národního charakteru vláda by je měla připravit. Já bych se zmínil pouze o několika je tam asi 10 až 12 těchto národních programů, které jsou připraveny z dlouhodobého hlediska na tuto konferenci, která nás čekala, tam čekáme takovou tu cestovní mapu v oblasti veřejných financí. Ta by měla být v dispozici a měla by být realizována. A dále čtyři nesmírně důležité plány či programy, Jednak je to charta občanů, je to angažovanost vlády v oblasti základních sociálních služeb pro všechny občany, ať už žijí kdekoliv v Afganistánu, dále je to plán městského rozvoje, dále je to ekonomický plán a plán rozvoje infrastruktury. Ty bychom měli mít možnost prodiskutovat příští týden právě v Kábulu a měli by být k dispozici uh, připraveny již pro jednání na úrovni konference a dále je to prioritní program v oblasti rozvoje zemědělství, který by rovněž měl být zveřejněn. Na této konferenci myslím si, že je velice důležité se zmínit o různých doprovodných akcích. Gunnar hovořil například eh, i o záležitosti Mm, genderového charakteru, dále regionální ekonomický program spolupráce, který by rovněž měl být příležitostí a zároveň Máme takzvaní netradiční dárci či noví partneři pro Afganistán realizovali svou podporu. To je rovněž něco, co vítáme. A ještě jedna záležitost, která není nějakým doprovodným programem, ale bude organizována mezi odborníky na makroekonomické politiky. Dojde tam ke schůzce za účasti Mezinárodního měnového fondu, Světové banky, Amerického ministerstva financí, členských států, ministrů ministerstve financí, afgánského ministerstva financí samozřejmě, které se bude zabývat fiskálními záležitostmi a makroekonomickými problémy obecně. Toto bude velice důležité setkání, které asi pravděpodobně nebude až tak v očích veřejnosti eh, atraktivní. Co děláme na naší straně? EU bude hovořit, bude je takový kontrakt budování státu, Pakany států, jednak přímá rozpočtová podpora 200 milionů v následujících dvou letech, které by umožnilo afgánské vládě mít určitý fiskální prostor, jež potřebuje musíme si uvědomit to, že afgánské ministerstvo financí, jakmile zaplatí faktury, budovy, zařízení, mzdy a 40 rozpočtu na bezpečnost, tak jim opravdu nezůstane mnoho pro financování jakékoliv rozvojové politiky. Všechno poté prochází mezinárodními kanály, především Světové banky, která odvádí úžasnou práci v tomto ohledu. My bychom rádi samozřejmě i ze strany velikého zájmu Světové banky otestovaly možnost Afgánců využívat svůj vlastní rozpočet pro podporu vlastních politik. Pokud jde o samotnou konferenci, pozvánky byly rozeslány 44 zemí. Zatím potvrdilo účast 23 mezinárodních organizací se zúčastní této konference. A my očekáváme, myslím, skutečně i vysoce vyprofilované účastníky. Pokud jde o nějaké sliby, Mnoho pozorovatelů právě na toto čeká, nejen do média. To, co vidíme na základě stávajících slibů, je to, že bychom snad mohli vybrat asi 3 miliardy ročně pro období 2017-2020. Pro Evropu zde není nic nového. My jsme se zavázali k podpoře Afganistánu. 200 milionů ročně. Až do roku 2020 jsme slíbili, pokud netradiční dárci země Perského zálivu či Čína by mohli přijít se zajímavými čísly, to by mohlo být překvapením. Vláda afgánská, Spojené státy, my, my se snažíme právě působit na všechny tyto dárce, tak aby přišli s, s významnými závazky finančního charakteru. Nejsme si úplně jistí, Japonském. To je rovněž zásadní, to, s jakým slibem přijdou na této konferenci. Jistě to bude významná částka. Myslím si, že tím bych ukončil své vystoupení a poděkoval bych vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát. Doufám, že se zúčastní zejména vaše země eh, této darcovské konference, že jsme získali, že vaše země bude muset žádat 13 miliard dodatečného splacení daní od Apple. A to by bylo jistě dobré použít pro darcovskou konferenci v Afganistánu. Hlasy z pléna neslyšíme. Apple o tom nemůže rozhodnout. Pan Austrebič, paní Austrebič, děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Mám dvě věci. Nejprve samozřejmě chci velice poděkovat našim řečníkům. V posledním desetiletí miliony Afgánců, ženy, muži i děti zažili malý politický pokrok, co se týče přístupu ke vzdělání a ke zdraví. Je to sice důležité, ale děti jsou vystaveny vážným rizikům a mám tady dva body. Vojenské využívání škol, to je první bod. Eh, ohrožení bezpečnosti eh, v Afganistánu se zhoršilo. Eh, mnoho škol se eh, dostalo pod ohrožení. Eh, Máme také ohrožení ze strany bezpečnostních složek, které by měly chránit. Je tady potřeba pro afgánskou vládu i pro dárce, aby, zvoli, aby hrali praktickou roli v této záležitosti. Další věc je rekrutování dětí do armády Taliban. I armádní, i armádní vojska zneužívají děti pro verbování do armády No, tak tomu bylo i v roce 2015. Moje otázka je, domníváte se, že konference by mohla pokrýt také tyto dvě, tato dvě témata. Děkuji vám mnohokrát. Pan Ostrevičus jako spolupředseda toho, této schůzky. Vy jste zprávě poznamenal, že Apple by mohl pomoci Afganistánu Now how many apples are still needed? I mean, uh... Já nevím, kolik eplů bude nezbytné, aby eh, zemi přivedli na správnou cestu. Já velice vítám Eh, že oba zástupci přišli eh, mezi nás, aby nás informovali o této významné dárcovské konferenci pro Afganistán. Evropská unie, členské státy, nehledě na mezinárodní organizace, eh, které, s kterými partnersky spolupracujeme a dlouhodobí kooperátoři s Afganistánem souhlasí v tom, že došlo k určitým viditelným výsledkům v Afganistanu, ale budeme jistě potřebovat dlouhodobou spolupráci s touto zemí, abychom dosáhli těch zlomových bodů. Eh, když hovoříme o budování státu, hovoříme o budování kapacit, admin, kapacit administrativních, hovoříme o mírovém procesu po dlouhé občanské válce o zahraniční invazi ze strany Sovětského svazu a o řadě dalších zásadních problémů, kterým čelí afgánská společnost. Strategie Evropské unie pro Afganistán od roku 2014 do 2016 se chýlí ke konci a budeme potřebovat střednědobou strategii pro následující leta. Já si velice vážím zdůrazňování ze strany Evropského unie týkající se vlastnictví či rozhodování Afganistanu o jeho procesu. Musíme tady mít účast afgánské administrativy a zástupců občanské společnosti, protože bez nich by nebylo možno dosáhnout výsledků, které očekáváme. A proto tyto aspekty zapojení afgánských zástupců musí být prioritou naší budoucí spolupráce s Afganistanem. A vzájemné závazky musí i nadále být základními principy naší budoucí spolupráce. Já si vážím dohody, které dosáhla Evropská unie s Afganistanu takzvané to, je, to se týká právě toho rámce odpovědnosti, což je zásadní dokument e, pro týkající se boje proti korupci. Aby tady došlo ke kontrole korupce v Afganistanu, která stále zůstává velikou nemocí ve všech projektech, do kterých jsme zapojeni E, již tady zaznělo, že regionální dimenze rovněž zůstává zásadním faktorem pro dosažení bezpečnosti a stability v regionu jako takovém. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych rád vyzval k tomu, aby bruselská konference která začne začátkem října, bychom ji využili, abychom demonstrovali také výsledky, které bylo dosaženo v Afganistanu tím, že poskytneme že ukážeme také na účast evropského rozpočtu a abychom seznámili veřejnost s tím, čeho bylo dosaženo. My jsme eh, utratili miliardy a miliardy, vydali miliardy a miliardy a někdy tady není pochopení pro to, čeho vlastně bylo dosaženo hm, že děti mohly chodit do škol kolik nemocnic a veřej a infrastruktur ve eh, administrativě bylo vybudováno. Domnívám se, že tyto výsledky by mohly přispět k motivování politiků a veřejnosti daleko více. Za druhé, vyzývám k nulové toleranci vůči korupci v Afganistánu. Veškeré dosažené dohody, veškeré zásady jsou dobré, ale nestačí pro potírání této základní nemoci v Afganistánu. Proto, aby se nám podařilo dosáhnout efektivity eh, v poskytování naší pomoci afgánskému lidu a za třetí, mus, naši spolupráci musíme založit na partnerství. Jedině společně s plným zapojením afgánské společnosti můžeme zaručit, že všechny ty procesy, o kterých bude, hovoříme, budou nevratné. A potom by afgánské obyvatelstvo pohlíželo jinak na budoucnost v naší spolupráci, kterou bychom měli právě podnítit touto konferencí. Ana Gomes? Když jsem před několika měsíci byla v uprchlických táborech v Řecku, eh, tak eh, mě udivil vysoký počet samotných dětí z Afghánistánu a rodin sestávajících pouze z žen a dětí. Eh, já si myslím, že je nesnesitelné, abychom klasifikovali Afghánistán jako bezpečnou eh, zemi. Tak, jak je jasné i z vašich příspěvků, eh, situace se rychle zhoršuje. Eh, jak řekli kolegové, nejde pouze o korupci. Samozřejmě jde tady o systém soudnictví nebo obecně vládnutí systém spravedlnosti byl spíše systémem nespravedlnosti vůči ženám. Je tady také o beztrestnost. No, dramatičtější už to ani být nemůže a má to závažné dopady na bezpečnostní situaci v Afghánistánu. Má to dopad na uh, občanskou společnost, na vládní ozbrojené síly, vznikají povsta- povstání Talibanu a porušování lidských práv ze strany vlády, že, žene lidi do náborových eh, táborů eh, Talibanu. Útoky na zdravotní zařízení, na školy, které by měly eh, vládní síly chránit místo, aby je okupovali a tak dále. Ale nic není horší než institucionální porušování lidských práv dětí. A já bych si přála, abyste využili té dárcovské konference e, k tomu, abyste o tom hovořili, o tomto systému, e, který je e, kulturní výmluvou pro sexuální zneužívání chlapců. To je hlavní zdroj, který žene děti do Talibánu jako rekruty. Je strašlivé, že zatímco mezinárodní komunita to vždycky zametala pod koberec, a opravdu se to zametalo pod koberec, já to vím z důvodu kulturních ohledů, tak přestaňme s tím, hovořme o tom a e, Požadujme boj proti beztrestnosti, požadujme, aby bezpečnostní složky, aby afgánská policie a vládní vojska přestala využívat děti ke svému sexuálnímu uspokojení, čímž vlastně vyrábí e, rekruty e, Talibanu a dalších povstaneckých skupin. To musí přestat a mezinárodní komunita to musí říkat, protože jinak všechny peníze, e, které tam posíláme, jenom lijeme do kanálu a situace je pouze stejně špatná jako před lety. Děkuji. I já eh, děkuji za ten úvod. Eh, ten minulý eh, referent, teď se omlouvám, že si nepamatuju jméno, hovořil o manevrovacím. Pa, pa, pan Amilhad to je, máte to napsáno v pořadu jednání, říká pan předseda. Jde tady o man, o manevrovací prostor k veřejnému financování. A vy říkáte, že 40% se vydává na bezpečnost. E, já jsem ale četla, e, že celkový e, afgánský rozpočet má ročně náklady přes 5 miliard amerických dolarů a že při 7,2 miliardách by to byl už celý rozpočet. Takže já se ptám, jaký je tu vůbec prostor eh, pro financování veřejných výdajů v budoucnosti, eh, o které hovoříme. Pokud jde o sociální situaci lidí v Afghánistánu, eh, tak tam opravdu se projevují výsledky dosavadní rozvojové pomoci, což je ale spochybnitelné, protože když polovina obyvatel žije v chudobě a má nedostatečný přístup ke zdravotní péči, eh, tak eh, bych chtěla, mohli byste ještě specifikovat situaci dětí v zemi. Eh, podle poslední zprávy OSN jeden milion afgánských dětí do pěti let trpí podvýživou. Kromě toho země má druhou nejvyšší dětskou úmrtnost na světě. Z tisíci dětí 55 zemře ještě před eh, pátými narozeninami. Takže taková eh, je situace a k tomu to máme ten kontext dlouhodobé eh, finanční podpory. A nebo se to dá vlastně popsat jako více než 15 letou vojenskou intervenci. Jaké výsledky to přineslo? Jaké výsledky lze vidět? Eh, jak to zhodnotit? A jaké strategie navrhujete k tomu, aby účinnost té pomoci v budoucnu byla prospěšnější? Děkuji. Wer möchte zuerst Kdo z vás by chtěl odpovědět jako první? Milad. Yes, uh, thank you for all this. Děkuji vám za všechny tyto otázky. Pokusím se uh, projít své poznámky a začnu poslední otázkou, dovolíte-li. Situace přístupu ke zdraví v Afganistánu je skutečně velmi špatná. A dávat dohromady určité politiky je jedna věc, ale jejich implementace v zemi kde zprostředkování těchto služeb to je neuvěřitelná výzva a to pravděpodobně vysvětluje některé bídné výsledky v naší statistice, o kterých jste hovořila. Eh, ale to, co bych rád řekl, je skutečnost, že obecně v Afganistánu a všude jinde na světě je zdraví méně populární mezi dárci a myslím si, že bychom, že bychom měli dvakrát přemýšlet, než eh, tam budou směřovat dotace, na co se využijí. Evropská unie podporuje zdravotní sektor. A budeme sledovat podporu, eh, tuto podporu i nadále na základě kooperace s veřejnými agenturami, s ministerství a je to naprosto nezbytné právě vzhledem těch, těm potížím, kterým čelí afgánské obyvatelstvo. Zde pomáhají i nevládní organizace, ale také afgánští zástupci občanské společnosti a jejich organizace které mohou být zapojeny do této oblasti. Co se týče rozpočtové otázky, já si nejsem zcela jistá, jsem naprosto porozuměl vaší otázce. Mohu pouze zopakovat následující ze souboru afgánského rozpočtu. To je rozpočet, který odpovídá příjmům, eh, které eh, dostala eh, afgánská vláda. 40 jde do bezpečnostních výdajů a zbytek příjmů se využívá pro výdaje, které my bychom nazvali či pojmenovali v evropských veřejných eh, financích mandatorní výdaje. To znamená platba důchodu, stavbu budov, budování plynovodu. Eh, jedno, pod to jsou tedy výdaje, které jsou mandatorní. A ten zbytek, který zůstává afgánské vládě pro financování sociální politiky nebo programy eh, národních priorit, o kterých jsem hovořil, je velice malá a nízká. A toto by měli právě naplnit eh, zahraniční dárci, ale zatím my jsme eh, my, mezinárodní společenství, jsme soustředili náši podporu zemi prostřednictvím Světové banky a OSN. Jinými slovy, pouze málo dárců přímo dávali peníze do této země, mimo tedy podpory nevládním organizacím. On takže většina pomoci, která je poskytována zemi, Eh, šla přes prostředníky, přes Světovou banku, eh, která eh, tady poskytovala také odpovídající management a e, snažila se jaksi také sledovat boj proti korupci a to je jistě významné pro všechny. Ale fiskální prostor pro vládu byl velice omezen a peníze pro financování politiky byly definovány mezinárodním společenstvím více než afgánskou vládou samotnou. Dnes afgánská vláda e, vyvíjí dále svou politikou, bychom rádi poskytli vládě, pomohli vládě afgánské, aby mohli e, přímo Eh, tyto oblasti financovat prostřednictvím státních eh, smluv a kontraktů. Eh, dobrá zpráva je, že Světová banka připravuje stejnou věc jako my. A uvidíme, jak to bude fungovat. E, vláda bude vyzvána k tomu, aby nám ukázala, zda jsou schopni využít svůj vlastní státní systém pro e, rozvoj a správné výdaje příjmu od dárců bez korupce efektivním způsobem na základě své vládní finanční politiky. To se snažíme povzbudit. Domnívám se, co se týče tedy dětí, nemohu souhlasit více v tom, co jste řekli. Zcela jistě budeme pokračovat eh, v tom, abychom eh, stejně tak zdůrazňovali situaci zlepšení dětí, stejně tak jako situaci žen. S veškerým respektem se domnívám, že není hříchem uznat, že je to z kulturního hlediska velice obtížné. To znamená, že bychom neměli nacházet kompromisy, ale musíme uznat, že je to nesmírně důležité. E, co říkám jinými slovy, je, že naše pomoc nemůže být považována za snadnou páku pro změnu věcí. Toto je třeba změnit na základě vzdělávání. To je dlouhodobá záležitost, ale neznamená to, že bychom o tom měli mlčet. Naprosto s vámi souhlasím. Abychom dosáhli výsledku eh, o afgánské konferenci, proto jsme eh, žádali znovu a znovu afgánskou vládu, a protože to náleží Afgáncům, aby ukázali své výsledky. Neměli bychom na té konferenci hovořit o tom, co my jsme dosáhli, ale čeho bylo dosaženo v Afganistanu jako takovém, čeho dosáhl Afganistanu. To činí velký rozdíl, ale znamená to také organizování naší pomoci s takovými indikátory, které budou lépe měřitelné než v minulosti ale potíž bude ta, že tak, jak soustředujeme naše zdroje, Eh, pro eh, Světovou banku, to je potom důležité, eh, pak je jaksi složitější přímo sledovat výsledky toho, kam ty peníze šly a co bylo dosaženo. Děkuji vám. Velice stručně týkající se politických aspektů naprosto souhlasíme s panem Austrovičem když e, zdůrazňuje, že to bude dlouho dobý závazek a snaha na základě mír, dosažení mírových výsledků. A Závěry Rady pro zahraniční záležitosti v červenci zakotvují také, že musíme používat tuto novou strategii středně, dobe, středně e, dobrého rozměru co musí to samozřejmě být také zdůrazňováno, že Afgánci musí ukázat své výsledky, i když to je velice kritický bod a, a budeme muset se tím zaobírat na konferenci, jak my jako Evropská unie, tak i jiní dárci mohou klást legitimní otázky eh, pod eh, prezidentem. Eh, Results Eh, but we now have... Kasajem eh, toho nebylo zrovna příkladné. Je třeba, abychom zabezpečili, aby národní vláda v Afganistanu zůstala jednotná a je třeba zdůraznit boj proti eh, korupci. První, případu, první případy ještě nebyly dostatečně stíhány je to ještě obtížnější než na, Very, uh, na Ukrajině. O, velmi obtížná situace uh, pro um, situace s dětmi, o které se zmínili paní poslankyně, to je otázka, kterou se musíme samozřejmě zaobírat. Konkrétně zlepšení situace dětí a žen eh, bude součástí našeho úsilí v, rám, eh, v tomto rámci eh, pro odpovědnost. Ženy v v parlamentu, na jejich schromáždění žen v parlamentu eh, jsme navštívili, zúčastnili se ho a eh, byla tady velice aktivní eh, kolegyně v této otázce. My jsme poznali, pozvali některé členy parlamentu a pozvali jsme i vás, zástupce Evropského parlamentu, protože tam budou právě hovořit ženy, které se angažují pro zlepšení této situace na tedy nadcházející konferenci. Eh, tyto ženy jsou velice aktivní. Eh, přijedou tedy na konferenci a poda, podají nám zprávu nejenom ženy žijící v Kábulu, ale jinde v obtížných oblastech Afganistanu. A potřebujeme vaši podporu této otázky, abychom nezapomínali na tento region. Počítám s vaší podporou Eh, protože jinak bychom bez naší pomoci čelili daleko horší situaci. Děkuji. Have a nice lunch. Děkuji vám a mějte příjemnou pauzu na oběd.